Eh, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Já jsem chvíli čekal, poněvadž na začátek eh, budeme volit. A vidím, že jedna kandidátka nám tady pořád ještě chybí, nicméně slyšel jsem, že potřebuje ještě dvě minuty, aby se dostavila, takže ještě chvilku počkáme a pak vstoupíme oficiálně do pořadu jednání. Perfekt, nun sind alle Kandidaten zugegen. Jetzt können wir. Tak, eh, už jsme všichni, můžeme začít. Já tedy zahajuji zasedání a dostávám se k bodu číslo jedna, volba místo předsedů. Eh, pan kolega Luigi Bellinger, který byl dosud první místo předsedou, byl eh, povýšen, abych tak řekl, momentálně je koordinátorem socialistické frakce a to znamená, že nemůže být první místo předsedou. Složil tedy funkci a frakce SED, SAD místo něj navrhla paní Regner. Formálně je všechno v pořádku, prohlášení finančních zájmech a tak dále. Já se tedy ptám, kdo je pro paní Regnerovou zvedněte ruku. Proti není nikdo, nikdo se nestržel. Eh, blahopřejeme paní kolegyni Regnerové. Dále eh, frakce socialistů a demokratů navrhla na třetího místo předsedu, což je eh, místo, které dosud zastávala paní Regner. Navrhují paní Kastexovou a já se nyní ptám, Mm, opět máme prohlášení v našich zájmech. Jsou námitky? Ne. Takže prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Je to schváleno a blahopřejeme paní kolegyni Kastex. A panu kolegovi Berlinguerovi chci srdečně poděkovat za dosávadní práci a těším se na další spolupráci v jeho nové funkci. Tím máme volbu za sebou a dostáváme se programu. Máme několik technických problémů. Bod číslo 31 přijde po bodu 16 a 30 po bodu 25. A máme několik doplňujících bodů navíc. Jednak problém právního základu v souvislosti s Evropským fondem pro uprchlíky a pak ještě ostatní právní záležitosti. Ale na to prostě přijde čas podle pořadu jednání. A tím se dostáváme k dalšímu bodu, a to jsou sdělení předsedy. Tady chci říci, že v návaznosti na dopolední zasedání máme ve 12.30 zde před dveřmi v předsálí Eh, rozloučení s kolegyní Wallis a s kolegou Lechnerem a také Maria Jose Martinez, eh, naše šéfka sekretariátu, přechází eh, do kabinetu předsedy, čili ta zde bude také přítomna. Já vás si všechny pozvat na toto rozloučení. Dále Dopis 30. ledna 2012 od pana Stojanova jsme tedy dostali, který žádá o eh, obhajobu, eh, pardon, stahuje z žádost o obhajobu parlamentní imunity. To znamená, že tím je uzavřeno jednání právního výboru. To už se vlastně stalo loni, ale já vám to jenom formálně oznamuji. Bod číslo čtyři zápisy ze schůze 25. a 26. ledna. Nedostali jsme žádné připomínky, takže zápis je tímto schválen. No a nyní se dostáváme k první výměně názoru ke změně směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Je to zpráva pany, pana Karima a chce to spojit se svým dalším bodem, bodem číslo 6, a to jsou specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Dávám slovo panu Karimovi. Děkuji vám, pane předsedo, eh, za to, že jste vyhověl mé žádosti o spojení obou bodů. Já bych chtěl říct, že je to dobrý nápad, že hned ráno začínáme něčím takto jednoduchým a jasným. Asi si vzpomenete, že jako koordinátor za svoji skupinu jsem to převzal tedy po Sajedu Kamalovi, svému kolegovi, a já jsem to tedy Eh, respektive já jsem to vlastně pro něho zajistil a mm, nicméně on eh, opustil náš výbor, takže teď to dostávám já zpátky. Já mm, jsem si eh, dneska dokonce napsal, co chci říci, což obvykle nedělám a je to proto, že zde mm, existuje spousta různých zájmů z různých stran a já myslím, že je tedy důležité, aby cokoliv zde řeknu jako zpravodaj eh, bylo skutečně eh, spolehlivé, eh, poněvadž chceme tedy jaksi dospět k daleko profesionálnější politi- pozici a poněkud oslabit všelijaké politické zájmy. Prostě chci, aby tedy ten závěr byl pokud možno jasný. Já bych tedy začátkem řekl, že eh, tedy co by měl být audit. Eh, je to tedy prověrka, jakási zdravotní prověrka firmy, nebo co to vlastně je, je to nějaká rada. To je skutečně předmětem debaty. Komise správně říká, že je to služba ve veřejném zájmu, takovýto audit, a že je svěřena vybrané skupině profesionálů. To znamená, že se žádá kvalita a to skutečně musí být eh, v středobodem veškerých iniciativ, které se týkají tohoto veřejného zájmu. Eh, všichni souhlasí s komisí v tom, eh, že pokud budeme zavádět změny, musí to být ve prospěch kvality a užitečnosti auditu, včetně tedy veřejného zájmu investovat peníze do příslušné firmy. My se shodujeme, i když eh, veřejnost se možná neshoduje, že eh, není příliš velký výběr auditorů na trzích členských zemí. Proto se navrhuje eh, řada opatření, která má toto jak si napravit, tak, aby byl trh otevřen novým hráčům, posílána nezávislost, transparentnost a aby se zvládaly problémy v případě nezvládnutí auditu. E, jestliže se mohu vrátit tedy k tému směrnici, tak e, my vidíme, že je zde e, vnímání v komisi, že je třeba napravit situaci. Je zaváděno několik inovací, které se týkají jednotlivých auditorů a auditorských firm v Evropě. Především tedy Eh, se změní vlastnictví auditních firm, eh, také je daleko flexibilnější úprava toho, kdo může eh, být majitelem či mít hlasovací právo v, tomto, v těchto firmách a tak dále. Jsou zde tedy limity, které ovšem se mají podle nové úpravy změnit a má se tedy otevřít eh, prostor pro další vlastníky. Dále se zavádí systém pasportování auditních firm, firm aby mohly provádět audity v členských zemích. A to se také týká individuálních auditorů, kteří také budou moci fungovat v jiných členských zemích, po služení na eh, příslušných zkoušek a po zkušební době. Eh, toto je v souladu se směrnicí o eh, profesionální kvalifikaci. A dále je zde zákaz přílišného, přílišné restrikce. A sice je, je to proti tomu, aby se mohly Eh, mohl trh rozdělovat mezi ty čtyři největší firmy, čili eh, žádné restriktivní dohody dále. Je to eh, úprava, která se bude týkat také veřejnoprávních institucí a tady je, jde návrh ještě dál. Pokud se týče kvality auditu, je zde řada požadavků na kvalitu auditu a e, pochází to z, e, německého zprávy, z německé zprávy Longform a je to oblast, e, kterou bychom měli postupně také prodebatovat. Značná část zájmu, spekulací a intrik kolem těchto návrhů se soustředuje na několik závěrečných ustanovení, o kterých taky promluvím. Nicméně jsou to ustanovení, Eh, která tvoří jenom část návrhu komise. A my ovšem musíme eh, posuzovat celý návrh komisí. Eh, tento návrh by se měl zabývat otázkami nezávislosti a konfliktu zájmu mezi auditory. U auditních firm, které pracují pro veřejnoprávní Eh, veřejnoprávní eh, firmy nebudou moci poskytovat jiné neauditní služby těmto veřejnoprávním subjektům. Kromě toho, eh, pokud některá zakázka má, se podílí na obratu auditní firmy více než jednou třetinou a tímto zákazníkem je veřejnoprávní subjekt, jsou zde další povinnosti v oblasti transparentnosti. A dále se zavádí eh, mandatorní eh, rotace a mandatorní, eh, mandatorní soutěže na nové auditory, což má být tedy v periodě 6 let. A to je něco, co se v současné době příliš neděje. Eh, komise vykází z italských zkušeností, kde tato rotace je povinná už eh, dobrý 40 let. Eh, mandatorní změna vyhlášením soutěže o auditory to také má sehrávat klíčovou roli a ta soutěž má být opatřena, otevřená otevřena také malým firmám, které by jinak neměly příležitost pokusit se o získání takovéto eh, zakázky. Eh, vzhledem ke stručnosti eh, já jsem tady příliš nezacházel do podrobností k dalším bodům, jako jsou mezinárodní standardy, profesionální organizace nebo dohledové orgány. Nicméně návrhy tak jak jsem o tom hovořil, v podstatě eh, postihují větší část eh, podstaty návrhu komise. Já tedy doufám, že v další diskusi se budeme zabývat eh, tím, co tedy nedostatky v oblasti auditingu, které odhalila krize. Eh, pokud by se měl vrátit k původnímu stanovisku, tak eh, musíme se opět zastavit u té definice, co má být, čím má být audit a jaká má být jeho role. Ta debata musí zahrnout eh, profesi, regulátory, investory ve veřejné sféře a tak dále, prostě širokou veřejnost. A 27. března proběhne slyšení, eh, kde mnozí z těchto stakeholderů budou zastoupení a doufáme, že nás posune o něco dále. Komise si myslím uvědomuje, že jsme ve velmi rané fázi této práce, která se ještě bude vyvíjet. Já se těším na všechny myšlenky a koncepty, které jako kolegové budete chtít předložit. Samozřejmě je na parlamentu a radě, aby nakonec schválili funkční text, který eh, správně stanoví cíle. A eh, ještě jednu věc dovolte. Já eh, vítám ochotu komise debatovat záležitosti týkající se posouzení dopadu eh, k těmto návrhům. Pan eh, Vadera eh, z komise se se mnou setkal včera a já jsem mu velice vděčný za jeho velmi otevřený přístup. Já neustále volám po maximálním zlepšení toho, aby naše politika byla založena na hmatatelných důkazech ale já bych byl eh, ještě raději, kdybychom mohli doporučit tento návrh eh, jako jedna, jednu z prvních věcí pro na, náš útvar posuzování dopadu a eh, já určitě budu otevřený všem radám. Pokud se týče časového plánu, ten je takový. My máme především 27. března slyšení k tomuto tématu, poté prezentace návrhu zprávy, to je 9. až 10. července. 19. září je termín pro podávání pozněvacích návrhů, čili budete mít hodně času na proskoumání problematiky. Dále 10. nebo 11. října proběhne debata o pozměňovacích návrzích Čili opět máme dost času. Hlasování ve výboru o návrhu zprávy 27. listopadu a na plénu by se mělo hlasovat v lednu roku 2013. Já myslím, že tím můžeme dát eh, slovo debatě eh, debatě kolegů a dalších eh, možná partají. Já vám děkuji. Máme tady eh, řadu přihlášek do debaty. Eh, my jsme o tom debatovali už v souvislosti se zelenou knihou, tady určitě to není jednoduché téma, pan kolego Masik. Ano, pane předsedo, děkuji moc krát. Děkuji také Karimovi za jeho informace. Stejně jako pan předseda, i já jsem několikrát v tomto výboru řekl, že se domnívám, že texty eh, pana komisaře Barněho, který je kompetentní v této záležitosti, jsou velmi odvážné, mimořádně odvážné a proto si také zasluhují, jak říkal pan Karim, aby debata u nás se tím zabývala a případně ještě obohatila tento návrh. Já se domnívám, že analýza komise by měla být eh, sledována. Pan Karim se právě zmínil krátce o krizi, eh, krizi, která pokračuje v Evropě i na celém světě. A také bylo řečeno, že je nedostatek regulací v této oblasti. Pan komisař McGreevy o tom také hovořil ve své době a nová komise Baroza a všichni ostatní komisaři také říkali, že to prostě nemůže takto pokračovat. A parlament právě na to chce reagovat, že je zde tato oblast velmi málo regulována. Do této oblasti patří také e, účetní závěrky. Možná, že se tím zabýváme trošku pozdě, ale přesto musíme mít stejnou kuráž my eh, jako komise. Eh, pan předseda již právem řekl, že eh, již existovaly dříve texty, které jsme předkládali a zpravodaj není jenom zpravodajem své politické skupiny, nýbrž za celý parlament. Právě proto se těšíme na spolupráci. Dnes eh, ukázala již určitou střícnost a proto eh, chceme eh, vyjádřit se k tomu jako celý parlament. Je nutné se vyjádřit tedy k těm textům, které i nedávno byly již přijaty. Přitom půjde o to, aby zde jsme dosáhli co největší většiny, jako v případě zelené knihy. Já jsem tenkrát byl zpravodajem k zelené knize a myslím si, že bychom měli poněkud se posunout od té dřívější pozice. Pokud to tedy necháme plynout tak, jak je to dnes v souvislosti s účetními závěrkami, pak se dostaneme tak, také k dalším otázkám, jak říkal pan zpravodaj. Například eh, k otázce joint audits. Eh, toto je návrh výboru ECON, který byl předložen. My jsme to také eh, projednávali a myslím si, že to je dobrý návrh. Ve Francii se to již osvědčilo, protože francouzské právo reaguje na mnohé problémy, které jsme měli i v jiných zemích. Ve Francii je menší koncentrace než jinde, právě proto, že joint audits jsou prováděny. Někteří právníci se na to dívají poněkud s nedůvěrou, ale i já tedy jsem byl dříve skeptický, ale ukázalo se, že se to osvědčilo, alespoň ve Francii, eh, a eh, zabránilo to příliš velké koncentraci. tuto koncentraci a rizika účet, auditu účetní závěrky eh, musíme propracovat, eh, vyřešit protože jinak se stane totéž, co již proběhlo dříve, že třeba jeden z velkých auditorských podniků stroskotá a pak nastane systémové riziko. Může to vést dokonce k většímu problému, pokud se tím nebudeme vůbec zabývat. My jsme jako zákonodárci pověřeni tím, abychom se zabývali i touto otázkou. Takže je nutné na tom pracovat a je nutné prosazovat nezávislost. I když tady jsou lobbysté, kteří říkají, tak jsem přesvědčen o tom, že jsme postupovali špatně. Mně dokonce někdo hrozil a to nesmíme připustit. Doufám, že panu Karimovi se to nestane a že tyto osoby eh, již do parlamentu nebudou přicházet. Někteří měli dost velké svobody. Musíme tedy pracovat na takovéto zprávě nezávisle mm, od tlaku a někteří zástupci těch velkých podniků postupovali proti mně takovým způsobem, který není možné tolerovat. V následujících měsících budeme diskutovat o těchto tématech a zcela jistě eh, budeme konfrontováni se mnohými body, ale prosím, aby zde eh, nátlak těchto podniků nebyl brán na zřetel. Děkuji, kolega Berlinger. Eh, Děkuji. Já bych chtěl zdůraznit, jak důležité je toto téma pro náš výbor a jak důležité je to, abychom se angažovali. Co se týče návrhu komise, pana komisaře Barněho, Musím říci, že naše politická skupina je e, tomu ráda a víme, že s panem komisařem můžeme dosáhnout určité dialektiky. V některých oblastech jsme tedy zjistili, že e, jsou předkládány energické návrhy e, třeba ohledně patentů nebo autorských práv. I tam došlo k určitému zaváhání, postupovalo se pomalu a čeká čeká se stále na iniciativu komise. V tomto případě však jde o takový návrh, který je odvážný, jak již bylo řečeno mým předřečníkem a já se domnívám, že náš zpravodaj toto také e, posoudil. Chtěl bych navrhnout, abychom e, přijali určitou formu práce. Ty audity účetních závěrek podniků a také jejich kontrola odpovídá požadavkům vnitřního trhu. Takže toto je také předpokladem pro celkovou produktivitu evropského hospodářství, což e, není uváděno. Když se hovoří o růstu nebo o sociálním vývoji, tak eh, musíme vidět, že i toto má vliv. A možná, že to eh, jaksi ve široké veřejnosti není známo, ale má to také veliký vliv na životaschopnost evropských podniků. A my se chceme pokusit eh, ten monopol těch čtyř velkých auditorů rozlomit. My jsme to viděli také v otázce autorského práva. Pokud takovéto ekonomické centrály existují, které které neodpovídají logice trhu, nýbrž jenom logice provozovatelů těchto podniků, tak nastane potíž. A to, co řekl Asip, a tady chci poprosit náš výbor, aby to také zohlednil, že byl tedy ohrošen, ohrošován těmi lobbysty a to ukazuje, jaká je situace v Evropě. Vždyť na jedné straně všichni chceme realizovat vnitřní trh, chceme, aby hospodářství bylo osvobozeno od těchto nedostatků, ale pak tady jsou ti lobbysté, kteří nás ohrožují. Samozřejmě Eh, ona rozepře s podniky, s ekonomikou jsou nezbytné. Eh, my od nich potřebujeme informace o tom, co potřebují tyto podniky, ale na druhé straně eh, tyto podniky také někdy zaujímají takové stanovisko, které nemůžeme akceptovat. Potřebujeme pružnost v této oblasti a ten odpor, který existuje, je nutné prolomit. Máme velikou důvěru ve zpravodaje v pana Karima ale eh, přesto tedy ta otázka onoho osvědčení či průkazu, eh, to je něco, co je uváděno také v jiných oblastech a měli bychom to převzít. Děkuji vám, pan Bodu. Mulțumesc. Eu aș eh, porni considerațiile mele plecând de la... Moc děkuji. Já chápu ten návrh komise tak, že zde hned na začátku jsou uváděny eh, role, kterou nesou eh, auditoři, zejména v kontextu stávající hospodářské krize. Já si ale myslím, že auditor nemá tu roli zjistit, jakou stabilitu má banka či jiný finanční subjekt. Auditor musí přece kontrolovat, zda roční závěrky jsou vypracovávány řádně, zda odpovídají skutečnosti a v těch výkaz, eh, finančních výkazech jsou jednotlivá čísla vykázána jako nominální čísla. Pokud jde o například eh, otázky platebního rizika, potom musí banka eh, vykázat odpovídající rezervy, respektive provize. Není účelem ani cílem auditora zjišťovat, zda existuje toto riziko či nikoliv. Cílem auditora je zjistit, zda v případě identifikovaného rizika jsou vytvořeny odpovídající rezervy. Před, krizou, před krizí měly členské státy také eh, schodky v rozpočtech a tehdy to byly také francouzské a německé banky, které kupovaly eh, říc, eh, řecké dluhopisy v nominální hodnotě. Poté, co v Řecku vypokla krize, došlo k tomu, že tyto cené papíry, tedy dluhopisy, téměř eh, ztratily hodnotu téměř úplně, tedy v plné míře. To samozřejmě má negativní dopad na ziskovost bank. Pokud tedy jde o řecké dluhopisy, obávám se, že ta krize je čím dál tím horší. Nicméně, e, dluhopisy jsou většinou, pokud jde o riziko, hodnoceny e, tím nejbezpečnějším stupněm, tedy nulové riziko. To, že se toto může změnit, to před krizí nikdo neidentifikoval. To znamená, že cílem auditorů není počítat riziko, to ani není jejich možnost, oni nemají možnost ovlivnit míru rizika. Myslím si tedy, že část návrhu, které komise předkládá, a návrhy e, nařízení komise by mohly být změněny. Určitě je to také problém související s koncentrací na finančních trzích, to říkali již kolegové, kteří se přihlásili před mě, přede mnou. A legislativa zde může zasáhnout. Řešení ovšem nebude spočívat v tom, že stávající model který počítá se smíšeným modelem, tedy že na jednu stranu máme daňové poradce, na druhou stranu auditory, ale že budeme zejména u těch e, subjektů veřejného zájmu počítat s e, jinými pravidly. Myslím si, že bychom měli jít cestou tak, tou takzvanou zlatou střední cestou. Já nejsem proto, abychom zcela zrušili ten smíšený model, tedy daňoví poradci a auditoři. Myslím si, že bychom mohli určit dvojitou maximální hodnotu, která by se zabývala odměnou, kterou auditovaná firma vyplácí auditorům, tedy svým klientům. Klient by měl mít možnost nebo by měl mít povinnost krýt takovouto první eh, limitní hodnotu v případě eh, auditovaných čísel. Dále, v případě, že auditovaná společnost je součástí skupiny, Potom by každá pobočka měla mít možnost vybrat si svou auditní firmu, aniž by to bylo ovlivňováno z centrály. To jsou tedy moje návrhy a já určitě s panem Spravodem tyto návrhy ještě projdu. Moc krát děkuji a ještě paní kolegyně Tain, prosím. Děkuji. Já bych nejprve chtěla říci panu zpravodajovi, že se těším na další spolupráci. My jsme se bavili samozřejmě s jeho předchůdcem o velmi zajímavých návrzích a celá tato tématika již byla diskutována na základě té zelené knihy a jak zde již zaznělo, eh, setkávali jsme se také s celou řadou nejrůznějších lobbystů. Přesto bych opakovaně chtěla poukázat na to, na co poukázal také již pan Bodu. Tedy, že e, finanční krize poukázala na problematiku zejména finančních ústavů, ale nikoli v ostatních e, firem. Jsou to tedy malé, ale také střední a malé podniky, které přestály krizi bez jakýchkoliv zásadních problémů a proto si myslím, že není naší úkolem zpřísňovat nebo spochybňovat audity, které probíhaly právě v takovýchto firmách. Komise z tohoto hledisku předkládá argumentaci, která je zavádějící. Také malé a střední auditorské firmy E, jsou zde podezřívány z toho, že nepracovali v pořádku a to není správně. Dovolte, abych se zabývala jednotlivými body. Často slycháme kritiku, že zde máme dva návrhy, jedno je to směrnice a jednou je to nařízení. To je určitě porušení principu subsidiarity a vede to také k nadměrné regulaci, protože auditoři budou muset pracovat s dalším předpisem, eh, které eh, tyto předpisy ovšem často na, na jednu stranu na sebe odkazují, na druhou stranu nejsou úplně identické nebo nejsou spolu sladěny. Za druhé, e, zde se vztahujeme také na podniky, které se chtějí dobrovolně podvolit auditu. Jestliže ten audit je dobrovolný, nevidím důvod, proč bychom měli auditorům uvalovat tyto předpisy, protože tyto předpisy jsou často e, určeny právě pro audity velkých podniků. Nicméně dobrovolné audity jsou často prováděny právě u malých nebo středních podniků. Pokud jde o dohled, Počítá se s evropským dohledem. Zde se nezohledňuje, že v některých členských státech již existují vynikající systémy dohledu, které spočívají v tom, že částečně je dohled v rámci specifických komor, odborných komor. Komise ovšem mluví o jakémsi úřadu. Měl by to být tedy odborný úřad, který se vyzná v, daném, v dané oblasti. To mohou být například odborné komory nebo združení. Otázka je, zda by potom mělo na národní úrovni smysl, aby tyto komory i nadále fungovaly. Komise ovšem nedělala žádné posouzení. Ráda bych tedy připomněla, že oba tyto návrhy byly představeny po iniciativní zprávě Evropského parlamentu. My jsme tyto eh, zprávy představili 30. 10. Eh, a eh, o dva měsíce později byly představeny tyto dvě zprávy. Pokud tedy jde o dohled, komise neprovedla například vůbec žádné e, posouzení. Není tedy vůbec jasné, na základě čeho tyto návrhy ve skutečnosti byly předloženy. Rád bych v tomto kontextu také ještě zmínila, že komise e, nezohledňuje specifika některých států, jako je například Německo, Rakousko nebo jiných států, kde funguje ten e, systém združení u združení prostě platí odlišná pravidla. My tato pravidla máme a některé problémy, které uvádí komise, v takovémto případě vůbec nastat nemůžou. A já bych vás požádala, aby takové specifiky, eh, jako například, eh, která fungují v Rakousku nebo v Německu, ale i v jiných státech, mluvím tedy konkrétně o těch družstev, eh, o těch družstvech, tak aby to bylo zohledněno a tedy abychom doplnili tuto věc i v ostatních eh, návrzích. Pokud jde o ten takzvaný evropský pas, tak já jsem proti tomu. Myslím si, že se k tomu eh, dostáváme tak trochu ze špatného konce. My máme celou řadu předpisů a nemá asi příliš smysl, abychom eh, začali eh, udělovat eh, pasy pro auditorské firmy, když víme, že předpisy v jednotlivých členských zemích jsou naprosto odlišné. Například, chcete-li být auditor, musíte mít odpovídající vysokoškolské vzdělání, pat praxi, pak musíte udělat zkoušku, Eh, pro to takzvané kulaté razítko, to znamená v Německu například chcete-li být auditorem, tak máte před sebou opravdu velmi trnitou cestu, pokud chcete opravdu toto povolání vykonávat. A takovéto předpoklady jsou v různých zemích odlišné, proto jsem přesvědčená, že nemá smysl takovýto pas udělovat. Podívejme se například do Anglie eh, v Anglii můžete studovat, ale můžete toto studium přerušit a zažádat o zkoušku. Po pěti letech můžete být eh, již auditorem. V Rakousku je to zase jinak. Tam můžete být státem certifikovaný auditor je tedy patrné, že v různých zemích existují různá, různá pravidla. Jestliže komise chce to vyřešit tím, že budou mít firmy prostě cestovní nebo auditorský pas, který umožní provádět eh, audit i v jiných zemích, bez ohledu na to, jaké jsou v těchto zemích předpoklady pro eh, auditování firm, tak se obávám, že tím snižujeme kvalitu. Ale my chceme kvalitu zvyšovat. Obávám se, že tento pas by kvalitu přinejmenším v těch zemích, kde již vysoká kvalita je, kvalitu snižovaly. Jsou zde ale další eh, body, které považuji za sporné, například ta rotace, eh, zadávání eh, auditu u subjektu veřejného zájmu, Určitě se budeme muset shodnout na nějakém kompromisu, ale myslím si, že není možné, abychom všechny e, návrhy diskutovali zároveň. Přinejmenším bychom měli oddělovat e, audit a e, konzultační činnost. Je jasné, že tyto, věc by se, tyto věci by se neměly směšovat, ale nevidím sebe menší důvod, proč by toto oddělení mělo záviset na obratu dané firmy. na základě zkušeností, já jsem pracovala jako notářka, si myslím, že bychom při přeskoumávání měli věnovat eh, auditorům větší pozornost. Na eh, tomto trhu totiž je velká konkurence. Auditoři při zkouškách ve skutečno, eh, respektive eh, eh, při, dělání auditu nemají odpovídající ohodnocení a ty firmy, které mají jak konzultantskou činnost, tak auditorskou činnost, tak víceméně dohánějí té ztráty nebo neodpovídající marže přes ty konzultační činnost. Proto si myslím, že bychom měli tuto věc zohlednit. Někdy dochází k úspoře v jedné eh, větvi, tedy například u auditorství, s tím, že ty firmy vědí, že si odpovídající eh, zisky doženou v té druhé části, tedy například v konzultační činnosti. Malé a střední auditorské firmy se eh, zabývaly těmi jednotlivými návrhy a vzhledem k tomu, že jsme již diskutovali tu zelenou knihu, tyto firmy se tak trochu uklidnily protože tím již něco je na Na druhou stranu malé střední firmy mají opravdu obavy ohledně těchto nových návrhů, proto je paušálně odmítají. Mají totiž pocit, že je to zaměřeno, nebo že to může ohrozit jejich vlastní činnost, protože tyto návrhy se zaměřují zejména na ty velké firmy. Některé věci z tohoto návrhu vypadly. Mě poměrně překvapilo, eh, že Vypadlo například, vypadly například společné audity, pokud jde o otázku vlastnictví těch auditovaných firm. E, to je opravdu problematické, protože do auditorských firm se v podstatě mohou, e, respektive vlastnici firmy je možné si koupit. To je potom jasný střed zájmu a je to problém e, etiky při provozování této činnosti. Myslím si, že dobrým návrhem je e, auditování v větším časovém rámci a doufám také, že během těch jednotlivých bodů se nám podaří najít kompromis. Návrhy komise v současné chvíli jdou z mého hlediska příliš daleko. E, děkuji, pan kolega Mesaroš. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, rád eh, řekl, že já jsem tady měl eh, připravenou slovenskou prezentaci a já tedy bohužel nemáme tady dneska slovenské tlumočení, takže jsem musel použít jiný jazyk. Většinu bodů tady kolega už řekl a myslím, že kolegové Bodu a Tajnová řekli většinu toho, z toho, co jsem chtěla eh, říci i já. Musím říct, že hodně tedy věcí souvisí s eh, konkrétní situací v českých zemích a je třeba to také zapracovat eh, do textu komise. Tento legislativní návrh Eh, vyvolává mnoho obav jak v členských zemích, tak mezi auditními eh, společnostmi. Na Slovensku se tím zabýval eh, slovenský parlament, příslušný výbor 2. února schválil rezoluci, která jde v mnoha bodech proti tomuto návrhu nové úpravy. Já bych vám to tady chtěl nyní předložit. Eh, problém je v tom, že eh, tato legislativa může porušovat subsidiaritu, eh, poněvadž je nedostatečně specifická, pokud se týče situaci členské zemi. Dále tady máme taxativní zavádění a omezování povinností a také poplatku, tak to je také věc, která není možná eh, jednotně eh, zavést eh, v, po celé Evropě, poněvadž požadavky v jednotlivých zemích jsou velice odlišné a to je velice silné přesvědčení na Slovensku. Takže audit je považován za co si velice vážného a omezování této činnosti, myslíme si, není příliš dobrá myšlenka. Povede to podle našeho názoru k řadě problémů. Bude to na úkor konkurenceschopnosti a flexibility. Slovensko mělo ten požadavek na rotaci auditorů už před deseti lety, ale příliš to nefungovalo. Takže to bylo zrušeno a pokud bychom to měli znovu zavádět, tak to bychom museli, já nevím, sledovat nějaké velmi specifické cíle nebo něco podobného, ale eh, prostě eh, v době, kdy jsme to zaváděli a když jsme to měli zavedeno, situace se jedině komplikovala. Čili my si myslíme, že eh, současná situace zase není tak špatná a že Eh, současný text, tak jak je zde navržen, no tak může být eh, v některých aspektech užitečný, avšak eh, v některých oblastech může být na úkor konkurenceschopnosti. Ehm, co se týče malých a středních podniků, jak řekl pan kolega Karim, tak to je velice Eh, důležitý aspekt, ovšem eh, jestli to na ně dopadne pozitivně nebo negativně, to není zcela jasné. Děkuji vám. Herzlichen Dank. Die Kommission möchte... Děkuji. Eh, přeje si komise vyjádřit k tomuto tématu. Máme zde tři zástupce komise. Máte slovo, prosím. Dobré ráno, pane předsedo, děkuji vám a děkuji za všechny příspěvky, které byly velice pozitivní a doufáme, že začátkem konstruktivní spolupráce. Já bych chtěl reagovat na několik bodů, které považuji za docela důležité. My také chci, tím chci ukázat, jak vážně bereme Evropský parlament a jeho zprávu. Ačkoliv tedy ta zpráva už eh, byla Eh, svána někdy 30. září, tak už předtím v květnu byl návrh eh, eh, dán dispozici, takže my jsme měli de facto 6 měsíců na to, abychom nějakým způsobem zpracovali doporučení. Já zde mám něco, co velice rád předám zpravodaji a poslancům. A je to tabulka, která obsahuje 32 doporučení ze zprávy parlamentu. Z nich 30 jsme zapracovali. Eh, ve dvou se lišíme. To je ten joint audit. Nezavádíme to v návrhu jako povinný požadavek. Je to proto, že existují po celé Evropské unie pochybu, pochyby o tom, zda je to prakticky zvládnutelné, ačkoliv to takto existuje třeba ve Francii, ale také eh, v Dánsku 16 eh, z velkých 64 eh, firm toto používají. V Rakousku se to týká tří velkých bank a ve Švédsku také jedna velká banka provádí joint audit ale dosud nemáme dostatek návrhu. Máme zde pouze jakési pobíčky, které se týkají povinné rotace a periody rotace. Další problém, který tady máme a kde se lišíme v názoru s parlamentem, tedy že od té zprávy, je právě ta povinná rotace. Proč? Eh, my jsme studovali italský příklad, jak říkal eh, zpravodaj, ale také tady máme požadavek nezávislosti a toto je mm, opatření, které nejde proti příšné koncentraci, ale spíš se týká nezávislosti. Eh, je to věc, která trvá desítky eh, let a Eh, třeba v některých zemích prostě ta průměrná doba je nějakých 45 let nebo více. Čili tady není možná eh, problém eh, změny, ale jde o to, že velké i malé firmy mají vedení, které se, kteří se obměňují po určité Eh, době a je celkem pravidelně. A jestliže eh, nejvyšší vedení firmy se může pravidelně obměňovat, tak proč by to nešlo auditorů? To nechápeme. My nicméně chceme zůstat velice otevření vůči konstruktivní kritice a konstruktivním návrhům v této eh, věci. Naším hlavním cílem je zajistit eh, nezávislost a nedovolit vzniknout příliš těsným vazbám mezi auditorem a auditovanou společností. Itálie tedy není sama a my momentálně jednáme tedy o našich eh, návrzích a návrzích parlamentu. A v této době eh, nizozemí se chystá schválit parlamentu ehm, povinná, povinnou rotaci s periodou 8 let od roku 2014. Nizozemí je zároveň také velmi restriktivní, pokud se týče neauditních služeb. Čili eh, to je opravdu čerstvý vývoj v několika posledních týdnech. Já tedy nevím, jestli to bude schváleno tak, jak to vypadá nyní v parlamentu, ale je velice důležité, že se něco takového vůbec děje, protože v Nizozemí je mnoho firm a také e, některé velké auditní společnosti. Pokud se týče dozoru, modelu dozoru, jste zasněla e, slova o tom, jak takovýto model fungoval či nefungoval v jedné členské zemi. Takových modelů je hodně, protože máme zde flexibilní úpravu, ale od té doby, co, co platí ta směrnice z roku 6, tak eh, my se snažíme brát úvahu osvědčené postupy z některých členských zemí. Například eh, britský, nizozemský a francouzský model dozoru eh, jsou vynikající a my se jimi inspirujeme uvažujeme o tom, jak by se toto dalo rozšířit po celé Evropské unii. A samozřejmě, že my uznáváme to, že situace v různých evropských zemích je odlišná, ale pokud máme osvědčenou, osvědčené postupy v Evropské unii, v některých českých zemích, tak proč to nerozšířit dál? Já e, se nechci pouštět do diskuse o přínosech e, konkrétních profesionálních kvalifikací, poněvadž směrnice e, nežádá, aby auditor měl evropskou kvalifikaci, protože každý má svůj vlastní systém, ale nerád bych řekl, že sítě auditorů, které existují. Já tedy nevím o tom, že by nějaká velká síť auditorů se eh, chovala, jak si řekněme, s větší úctou k auditorům pocházujícím z jedné členské země než z jiné. Eh, navíc je třeba si také uvědomit to, že v Evropské unii existují velmi velké instituce, kde dochází ke styku mezi investory a eh, dalšími eh, stranami eh, na evropské úrovni. To se týká Deutsche Bank, NSPC, BNP Paribas, Santander. To jsou, že jsou to různé typy institucí. Ne, oni tedy mají sídla v různých členských zemích, ale jsou to globální firmy a podléhají auditům, eh, které provádějí auditoři z různých členských zemí a o to tady jde. My tedy chceme eh, zvednout kvalitu, nikoli jít eh, s kvalitou, si redukovat ji na nějaký společný jmenovatel. Čili my musíme vycházet z toho, co máme a jde o to, abychom po celé Unii dosáhli maximální dosažitelné úrovně. No a e, ještě se chci vyjádřit k jednomu vstupu, kde se e, hovořil o auditu a já to neříkám úplně přesně. Bylo řečeno něco v tom smyslu, že audity moc nestojí a že auditní firmy by měly provádět e, také neaudity, neauditní služby, aby si vydělali na sebe. To ovšem jako je docela transbuzující, poněvadž eh, audit je nezávislé prohlášení o finanční situaci a mělo by to stát eh, příslušnou cenu. Prostě neměla by být potřeba, aby eh, auditoři, aby přežili, aby museli dělat taky něco jiného. Přesně tomu se chceme vyhnout. My usilujeme o nezávislý eh, audit, který je úplně osvobozen od eh, veškerých dalších eh, komerčních ohledů. Děkuji. Na závěr ještě pan zpravodaj Karim. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že docela jasně vyplynulo a já děkuji všem kolegům za eh, dobře uvážená slova, která zde byla vyjádřena. Eh, je tedy, myslím, zcela jasné, že je tady skutečně velká, široká paleta názorů, jak dnes zasněly, které sahají od, od kompletní proměny současného systému až po jenom víceméně kosmetické úpravy, pokud se týče kvót a podobně. Já bych se chtěl vyjádřit ke dvěma problémům, které zde zazněly konkrétně. Eh, nejdříve to, co řekl pan Masip, a já vám děkuji za vaše lasková slova. Pan Masip hovořil o spravodajství eh, jménem parlamentu. Má naprosto pravdu a já jsem úvodem řekl, že jsem převzal tuto zprávu za svou skupinu a já myslím, že přesně tak toto je, poněvadž tato zpráva eh, byla eh, dána tedy mé skupině a mm, já jsem tady nyní parlamentním zpravodajem a já myslím, že eh, to je tedy přístup, abyste tedy vzali nevědomí, že takto k tomu musí přistupovat. Jinak samozřejmě já jsem si eh, vědom, eh, jaké zkušenosti máte eh, s takovými to záležitostmi a já určitě v té debatě budu otevřeně přijímat jakékoliv zkušenosti, o které se budete chtít podělit. Pan Bellinger hovořil o rozbití, jak to zaznělo v překladu, monopolu Velké čtyřky. To je samozřejmě eh, jeden pohled na věc a pak jsme tady měli eh, naprosto odlišné poznámky od pana Badu a já, pane předsedo, jsem si jistý, že kolegové si uvědomují, že eh, si eh, tady eh, byla, že tady prostě byla taková jakási i snad nadšená eh, reakce na to, že jsem řekl, že se chci důkladně zabývat celým, celým spektrem názoru. K tomu, co řekla paní kolegyně Tajn, a bylo to velmi podrobné, bych řekl, že já se jsem připraven diskutovat s kolegy jaksi kolektivně, ale také eh, individuálně, tak, aby, eh, abych věděl přesně, eh, co, jak, jak by si to tady představovali. Samozřejmě je třeba mít na paměti, že nebudou spokojeni všichni stoprocentně, ale jaksi cílem a mou roli není spokojenost všech, nýbrž výsledek, který Eh, se nějakým způsobem vypořádá s těmi nešvary, které tady eh, vidíme a eh, že tedy zajistí jaksi spolehlivé auditní firmy pro občany Evropy. Paní Alexandra Tain tak ještě jednou řekla něco, co se týkalo mého úvodního slova. A sice, že já bych skutečně byl rád, kdyby eh, nová, nový orgán parlamentu pro posuzování eh, dopadů, kdyby skutečně, kdyby skutečně eh, posoudila dopady toho, o čem vypracovávám zprávu. To skutečně, pane předsedo, by bylo dobré, kdyby to tak bylo. Dále vnímám to, co bylo řečeno o subsidiaritě, o konkrétních zkušenostech v jednotlivých členských zemích. Tady skutečně se musíme hodně učit ze zavedených postupů v členských zemích. A sice jak v tom smyslu, co lze přijmout, co lze zapracovat, naopak čemu bychom se měli vyhnout. A já myslím, že je velmi důležité, abychom tady měli skutečně co nejširší přehled stávajících praktikách. A komise eh, skutečně musíme spravedlivě říci, že taktéž přistupovala eh, s podobnou motivací. Čili na tom nyní budeme stavět. Pane eh, předsedo, já bych nerad, abychom se dnes už zapletli příliš do detailů o tom, jakým směrem by se co mělo ubírat, to by bylo příliš brzy. Takovéto debaty určitě nastanou, jak na půdě tohoto výboru, tak mimo něj. A já budu neustále a vždy velice otevřený a transparentní, pokud se týče eh, mých, eh, mého pohledu na tuto věc. Ale já tedy a vítám eh, názory komise a já eh, tedy připomínám, že by bylo dobré, kdyby také komise velice ráda, eh, tedy aby byla naslouchala a ráda a pečlivě názorům jednotlivých poslanců, i když to budou třeba názory, s nimiž eh, nebudu souhlasit já. Já určitě jako zpravodaj budu i takovéto názory propouštět směrem ke komisi a samozřejmě poslanci mohou i individuálně komunikovat s komisí. No a já bych se na závěr ještě vrátil ke, k tomu, co řekl pan Masip. To, co řekl, bylo velmi konstruktivní, ale v podstatě on chce eh, eh, jak si to, abychom eh, došli k takovému cíli, který bude vlastně totožný s naším výchozím bodem, jako zelená kniha. Eh, tak eh, já myslím, že my chceme k tomu přistoupit možná úplně jiný. Možná, že zjistíme, že třeba ten původní přístup byl správný, ale jinak samozřejmě musíme, respektive nesmíme stát v cestě běžným demokratickým postupům. A tedy doufejme, že na konci ten výsledek bude opravdu tím přínosem, který si přejeme. Děkuji vám. Já srdečně děkuji zpravodaji. Výbor vám plně důvěřuje. Komise také navrhovala eh, tento eh, projekt, ale my jako zákonodárci rozhodujeme. Eh, přijdeme k dalšímu obtížnému tématu, bod 7, ale to projednáme až po hlasování, pane Berlinger. Takže bod 8, kolega Lechner chtěl něco říct na zahájení hlasování. Děkuji, pane předsedo. Ještě než začneme hlasovat, chtěl bych eh, upozornit na některé vlastně překlepy. Eh, jinak však při této příležitosti děkuji kolegům za dva a půl roku intenzivní spolupráce na této obtížné záležitosti. Byla to spolupráce vždycky věcná a dobře orientovaná. Eh, takto jsme diskutovali také s komisí a s radou. Ten text byl předložen velmi dobře, eh, byl ještě dále zlepšován a měli bychom jej nyní odhlasovat. Takže míč potom bude na straně rady, která se o tom bude zase zabývat. Co se týče překlepů, upozorňuji na článek 19b zde eh, ten text byl označen jako odstavec 3, ale není to trojka, eh, je to odstavec 2 a odstavec 4 se stane odstavcem 3. Jinak platí všechno, co bylo řečeno. Dále článek 44 v anglickém textu bylo zapomenuto slovíčko or, tedy nebo. Takže zde v německém textu bude oda v češtině nebo. Eh, dále odstav, článek 50, odstavec 3b, tam je anglický text správně, ale poslední polověta is im Deutschen v Němčině byla zapomenuta, takže je nutné doplnit nebo v členském státě jehož orgán dědictví upravuje. Takže prosím o korekturu těchto textů. Ehm, myslím si však, že jinak je to text eh, perfektní, který můžeme také převzít eh, jako nařízení. Děkujeme eh, za tyto technické informace. Ještě kolega Berlinguer. Já mám dvě poznámky, jen stručně. Chtěl bych srdečně poděkovat kolegovi Lechnerovi, který skutečně předkládá velmi obšírný výsledek své práce. Bylo to spojeno s velkou trpělivostí a týkalo se to velmi citlivé oblasti. Vždyť jde o i dojmy, o pocity rodin a všechny možné rozdíly byly velmi dobře propracovány. E, naše politická skupina chce hlasovat pro tento text. Přáli bychom si však, aby byl také dán souhlas Velké Británie a Irska. Doufáme tedy, že Rada e, toto rovněž zohlední při prvním čtení. Tam jsme také chtěli pokračovat poněkud rychleji. Nemůžeme čekat ještě déle. Nátlak jednotlivých zemí je veliký, ale jistě by bylo eh, také eh, přiměřené nyní předložit tento výsledek a pak dále zpracovat a to tak, aby se Velká Británie a Irsko mohly připojit. Každopádně zde je dosaženo určitého výsledku, eh, který rovněž zohledňuje nejrůznější právní systémy. Děkuji. Děkuji kolego Berlingueri, já bych chtěl se připojit za celý výbor eh, k tomu, co bylo řečeno. Skutečně to byla jedna z nejobtížnějších otázek, které jsme kdy projednávali po 18 let, kdy tady jsem. Kolegovi Lechnerovi tedy děkuji za tento dárek na rozloučenou. A e, myslím si, že nyní můžeme začít hlasovat. Máme konsolidovaný text, e, musíme provést tři hlasování, takže nejdříve nyní konsolidovaný text. Kdo je pro tento konsolidovaný text? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jeden se zdržel, nikdo nebyl proti, takže jinak jednomyslně schváleno. Dále musíme hlasovat o návrhu komise ve změněném znění. Také i zde prosím o znamení ruky, kdo je pro, kdo je proti, Drželi se, dva se zdrželi, takže výsledek je stejný. A legislativní usnesení i tady eh, prosím ještě jednou, kdo je pro, proti, zdrželi se. Stejný výsledek. Srdečně děkuji panu Lechnerovi. Gut, dann kommen wir zu einem Dobrá, takže nyní přejdeme k tématu velmi obtížnému, povolené použití osiřelých eh, děl. Eh, pokud eh, paní zpravodajka nemá poznámky, tak můžeme hned hlasovat, ale vidím, že poznámky máte. Nejdříve paní Geriner. Děkuji, pane předsedo. Ano, již je to šest měsíců a já jsem ráda, že se nám podařilo dosáhnout dobrého kompromisu. Ty připomínky, které se ke mně dostaly, jsem ve většině případů zapracovala. Bylo dohromady asi 400 různých připomínek, včetně stanovisek jednotlivých výborů. A chtěla bych vyjádřit svoji vděčnost eh, zejména stínovým zpravodajům, jejich asistentům a politickým eh, poradcům. Chtěla bych také poděkovat paní Vojtovič za tvrdou práci, která, eh, kterou na tomto tématu odvedla. Pokud jde o kompromis, eh, kompromisní návrhy, prosím, podpořte je, protože jsem přesvědčen o tom, že každé slovo tam bylo pedlivě zváženo a tě, eh, tyto kompromisní návrhy stojí za podporu. Ještě včera všechny politické skupiny podporovaly tyto kompromisy. Eh, na druhou stranu dnes jsem se dozvěděla, že kompromisní návrh 20 nebude podpořen EPP. Přesto bych chtěla apelovat na všechny ostatní. Prosím, podpořte ty pozměňovací návrhy, protože tím opravdu otevíráme truhlici plnou pokladu, kterou v současné chvíli používat nemůžeme, tedy ty poklady nemůžeme využít. Myslím si, že opravdu je důležité, abychom tyto poklady vyndali z této truhlice, aby si to čtenáři v Evropě mohli užít. Děkuji a těším se na výsledky hlasování. Dankeschön, Frau Kollegin Niebler. Děkuji, paní Niebler, prosím. Does not work. Oh, sorry. I try again. <laughs> Vielen Dank. Vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla využít té přítosti, abych jménem naší politické skupiny poděkovala zpravodajce za její stálou snahu o kompromisy a zapojit všechny politické skupiny, abychom jako parlament se dopracovali jednotného směru. Naše skupina má jeden problém, paní kolegyně, eh, již jsme o tom hovořili, šlo o kompromis číslo číslo 20, a článek 7. Od počátku jsme chtěli, aby článek 6 a 7 byly propojeny, respektive aby sedmička byla škrtnuta. Vy jste se snažila o kompromisní řešení a my jsme ochotni s ohledem na plenární zasedání přemýšlet o tom, zda bychom ten kompromis nemohli přijmout, aby byl vyjádřen váš zájem. Co se týče kompromisu 20, tam máme určité problémy a proto prosím o pochopení, že naše skupina eh, kompromis 20 eh, nepřijme, ale ostatní ano. Technická poznámka, pane předsedo, kolega de Grandes požádal o to, aby eh, návrh 55 byl stažen. Nevíme, zda to již je uvedeno v hlasovacím seznamu, ale každopádně návrh 55 má být stažen. Je to na straně 16 našeho seznamu seznamu EPP. Děkuji vám. Děkuji vám. 55 již bylo staženo, je to tak uvedeno na mém seznamu. Takže můžeme hlasovat nejdříve návrh 22. Budeme postupovat jako obvykle, nebudu se ptát na zdržen, žádné zadržené hlasy, eh, budu se ptát pouze na pro a proti. Takže pozměňovací návrh 22, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Přijato. Dále kult 23. A to je vyřízeno vlastně. Dobře, kompromisní návrh 8. Eh, ty barvy mě matou. Kompromis 8, kde pro? Proti. Přijato. Potom kompromis 9, kde je pro? Proti. Přijato. A teď. Kompromis 10, kde je pro? Proti. Přijato. A dále. Imko 17 je pro, proti, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, přijato. Kompromis 12 pro, proti, přijato. Dále kult 27 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, přijato. Dále kompromis 14 pro, proti, schváleno. Kompromis 15 pro, proti, přijato. 111 paní Tain, kdo je pro? Proti. Myslím, že to byla většina pro, takže ale ještě jednou, kde pro? Proti. Byl jsem příliš rychlý? Takže ještě jednou, promiňte, kdo je pro? Omlouvám se. Kdo je pro? 15 hlasů pro, kdo je proti? Je to jednoznačně přijato. Dobře. 26. Spravodajka, kdo je pro? Proti? Myslím, že pro byla většina, takže schváleno. Dále 116 pro, Proti? Přijato. Imko 20 pro? Proti? Přijato. Dále kompromis 16 pro? Proti? Přijato. 122 pro? Proti? Přijato. IMCO 23, ne, ne, IMCO 24 je také vyřízeno, takže 123 pro, proti, zamítnuto. Colt 32 pro, ne, promiňte, kult 33, kdo je pro, proti, zamítnuto. 28. Pro? Proti? Přijato. 17. Kompromisní návrh 17. je pro? Proti? Přijato. Dále 133. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Dále 134 pro, proti, zamítnuto. Kult 37 pro, Takže kult 37, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. To neodpadá, protože ten předcházející nebyl přijat. 135, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 136, Kavada, pro, proti? Zamítnuto. Kult 38, pro, proti? Zamítnuto. 32, zpravodajka, pro, proti? To musíme propočítat, takže ještě jednou, kdo je pro. Kdo je proti? Čtrnáct, takže zamítnuto. Takže to byla 32. A dále IMKO 26. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 137. Pro? Proti? Zamítnuto. 138. Pro? Proti? Přijato. 141 pro, proti, přijato. 33, pro. pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 18, kde je pro, proti, přijato. Dále 19, kde pro? Proti? Přijato. Kul 41 pro? Proti? Zamítnuto. Imko 29 pro? Imko 29, kdo je pro? Proti? Přijato. Imko 30 pro? Proti? Zamítnuto. Imko 31, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromisní návrh 20. Pro? Proti? Myslím si, že proti byla většina, takže zamítnuto. Dále. 148. Dobře, ještě eh, se vracím ke kompromisu 20 a musíme to spočítat. Kdo je pro kompromisní návrh 20? 8, 9, 11, 12. A jetzt Kdo je proti? Čtrnáct proti. Takže zamítnuto. to. Takže 148 pro. Proti. Ještě jedno. 148 pro. Třináct proti. 11. Takže přijato. Kult 50, ano. Kult 50. Hlasujeme o kult 50. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Přijato. Dále IMKO 36. Pro? Proti? Přijato. Dále 161. Kdo je pro? Proti? To musíme spočítat. Takže 161, kdo je pro? Ještě jednou, prosím. Třináct. Ještě jednou, asi jsme to nespočítali dobře, takže kdo je pro? 161. 11, kdo je proti? Takže většina proti. Zamítnuto. 162 pro. Proti. Přijato. Kult 51 pro. Proti. Přijato. Kult 52 pro, proti, zamítnuto. 42 zpravodajky, kdo je pro, proti, schváleno. 52. Ne, ne, 43. 43 zpravodajky, kdo je pro, proti, Přijato. Dále Engström Lichtenberger pro, proti, přijato. Kult 1. Sto šedesát sedm ještě. Takže sekretariát má pravdu, musíme hlasovat o 167. Kdo je pro, proti? Zamítnuto. Kult 1, kdo je pro? To už je vyřešeno. Hlasuje o IMKO 39. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Teď jsem u Kult 1. Je to tak? Ano, takže kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kult 2. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 1. Zpravodaj. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní 51. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní tedy imko 2. Kdo je pro? Kdo je pro imko 2? Proti? Myslím, že je to přijato. Kult 6, kde je pro? Proti? Zamítnuto. Kult 7, kde je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 4 pana zpravodaje, kde je pro? Proti? Zamítnuto. Kult 8, kde pro, proti, zamítnuto. Nyní návrh 5, kde pro, proti, přijato. Kult 10, kde pro, proti, přijato. Nyní kompromis 2, kde pro, proti, přijato. 59 Tremoza, eh, kde pro, proti, zamítnuto. Kult 12, kde pro, proti, zamítnuto. Eh, se, návrh 7 zpravodaje, kde pro, proti, přijato. Takže nyní návrh 8, eh, zpravodaj, kde pro, proti, přijato. Návrh 63, paní Tajín, kde pro, proti, přijato. Nyní IMKO 6, říká pan předseda. Takže IMKO 7. Kde pro? Proti? Přijato. Zamítnuto, opravuje se pan předseda. 64 hlasovat nemusíme. Takže 64 ano, hlasujeme. Manderský jde pro, proti, zdrželi se e, zamítnuto. Nyní IMKO 8, kde pro, proti, Zamítnuto. Návrh 9 pana zpravodaje, kdo je pro, proti, přijato. 66. Eh, paní Tajn, kdo je pro, proti, Kult 16. Eh, eh, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní kompromis 3. Kde pro? Proti? Přijato. Nyní 71. Galobarisky jde pro. Proti. Ještě jednou prosím. Eh, návrh 71. Kde pro? Proti? Každopádně je to tedy přijato. To byla tedy 71, nyní kompromisní návrh 4, Kdo je pro, proti, přijato na kompromisní návrh 5, kde je pro, proti, přijato. 14, e, paní zpravodajka, kde je pro, proti, přijato. IMKO 12, kde pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 6, kde pro, proti, přijato. Eh, návrh 81, Galoboris, kde pro? Proti? Přijato. Osmdesát trojka, kde pro? Proti? Taky přijato. Čtyřicet pětka, paní zpravodajky, kde pro? Proti? Přijato. 46. zpravodajky, kde pro, proti, přijato. 168. pan Karim, kde pro, proti, přijato. Můžeme to ale přepočítat. 168. pan Karim, kde pro, jedno, jednoznačná většina. Čtyřicet sedm. Spravodajka, eh, eh, kde pro, proti, přijato. Kult 54, čtyři. je pro, proti, zamítnuto. Kult 55, pět. je pro, proti, zamítnuto. Eh, paní zpravodajka 48, kde pro, proti přijato. 169, Galo Boris, kde pro, proti přijato. 170, Galo Boris, kde pro, proti přijato. A nyní návrh komise jako takový, kde pro, proti přijato. Eh, návrh legislativního usnesení, kde pro, proti přijato. Zapomněl jsem se zeptat na zdržení. Kdo se tedy zdržel? Nikdo. Gratuluji tedy paní zpravodajce. So, dann haben wir als nächstes den Bericht des... Dále tedy zpráva uh, paní Bodu Eh, pan Bodu, tedy pardon. Eh, pane zpravodaj, chcete k tomu něco říci? Zdá se, že ne. Paní Lechne. Děkuji. Do zápisu chtěla bych eh, vyjádřit svoje podráždění ohledně celé řady kompromisů. Včera večer nebylo možné se kompromisy zabývat do detailu, přesto ovšem si myslím, že některé pozměňovací návrhy nebyly do kompromisních návrhů zapracovány takým způsobem, jakým jsem si myslela. Mé pozměňovací návrhy při nejmenším tedy. E, měla jsem ale podobný pocit i u ostatních výborů. Mám pocit, že e, nedošlo ke správnému zapracování e, kompromis, do kompromisních návrhů. Děkuji, je to tedy do zápisu a můžeme nyní hlasovat. Návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Mm-mm. Zamítnuto. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Přijato. Ample 1. Kdo je pro? Proti? Přijato. Ample 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. Ample 5. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ekon 3, kde je pro, proti, přijato Ample 6, kde je pro, proti, přijato. Návrh 6, kde je pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 2, kde je pro, proti, přijato. Kompromis 3, kde je pro, proti, Přijato. Návrh 24. Kdo je pro? Proti? Přijato. Ekon 7, říká pan předseda. Ample 13, kde je pro? Proti? Přijato. Dvacítka Boris, kde pro? Proti? Přijato. Ample 9, kde pro? Proti? Přijato. 8, to už je vyřešené. Kompromisní návrh 4, kde pro? Proti? Přijato. Kompromisní návrh 5, kde pro? Proti? Přijato. 27. Regner. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ample 14. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 32 hekmer. kde pro? Proti? Přijato. 23 Gustafsson pro. Pardon, 33 opravuje se pan předseda. Kde pro? Proti? Přijata. 34 Gustafsson kde pro? Proti? Zamítnuto. 36 Regner kde pro? Proti? Zamítnuto. 37 Hekmar, kde pro, proti, přijato. 35 McCarthy, to už ne, to bylo přijato. Kompromisní návrh 6, kde pro, proti, přijato. Ekon 21, kde pro, proti, zamítnuto. 41 Rekner, kde pro, proti, zamítnuto. ITRE 8, kdo je pro, proti, zamítnuto. MPL 18, kdo je pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 7, kdo je pro, proti, přijato. Čtyřicet sedmička, kde pro, proti, Zamítnuto Ample 20, kde pro? Proti? Přijato. 49, kde pro? Proti? Přijato. 48, Lichtenberge pro? Proti? Přijato. Ample 21, kde pro? Proti? Přijato. 50 Regner pro, proti, zamítnuto. 51. Hockmark pro, proti, přijato. 52 ještě vyřešená. Takže ne, takže budeme hlasovat. 52, kde je pro, proti. Přijato, nepřijato, ne, zamítnuto. A ještě návrh paní Lichtenberger, kde pro, proti. Zamítnuto. Kompromisní návrh 8, kdo je pro? Proti? Přijato. IMKO 13, kdo je pro? Proti? Přijato. Ekon 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 56, paní Bowles, kde je pro, proti, zamítnuté. Kompromis 9, kde je pro, proti, přijato. 61 pro, proti, zamítnuté. 60, kdo je pro, proti, přijato. 10, kde je pro, proti, přijato. 64 Regner, kde je pro, proti, zamítnuto. 65, kde je pro, proti, přijato. Ekon 12, kde je pro, proti, Ještě jednou Ekon 12, kdo je pro, proti, zamítnuto. 67. Reigner, kdo je pro, proti, zamítnuto. 68 Heckmark pro, proti 68 Heckmark, budeme to počítat, kdo je pro, proti, Většina pro, takže přijata. Návrh 9, kde je pro? Proti? Přijata. Návrh 10, kde je pro? Proti? Přijata. Ekon 8. Kdo pro? Proti? Zamítnuto. Ekon 11. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní hlasujeme o zprávě jako celku. Kdo je pro? Budeme to muset spočítat. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Okay. 14. Ještě jednou prosím zvedněte ruku. Kdo je pro návrh jako takový? Mně to vyšlo na 15. Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Každopádně jasná většina. Děkuji. Gratuluji panu kolegovi Bodu. Nyní jsou zde ještě drobná hlasování. Jedná se o aktiv přenesené pravomoci, což se k nám dostalo od výboru eh, Econ. Já jsem se, eh, já jsem nechal přeskoumat oba pokrok, eh, oba, obě části a poprosil bych vás tedy, abychom hlasovali o nařízení komise z 21.12.2011 k nařízení 1562 z roku 2007. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tak to jsme vyřídili. A ta druhé je to nařízení z 21.12.2011 k 809.2004, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže to je také vyřízeno. Nyní máme přepracování. Paní López Istuis White eh, eh, je nemocná. My ji samozřejmě přejeme brzké uzdravení a budu tedy vyvolávat jednotlivé body. Za prvé přeplacování HND eh, vlastní zdroje. Určitě to máte všichni před sebou. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se. A druhá část hlasujeme o trhy finančních nástrojů, směrnice 2439, kde je pro, proti, zdrželi se, tak je to tak odhlasováno. Společný systém zdanění úroků a e, licenčních poplatků a tak dále. Máte to před sebou, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. A ještě paní Lichtenberger, prosím. Já zu diesem Dossier möchte ich nur k tomuto tématu chci jenom poznamenat to, že v dopravním výboru v současné době eh, funguje, hm, tedy probíhá nová úprava lot, to znamená, to je ten balíček o leteckém eh, o těch leteckých slotech, ale já myslím, že to je poněkud podivné od komise, že právě tady toto máme schválovat, poněvadž eh, jak je možné eh, zavádět přepracované znění, když už se pracuje na úplně znovém znění. Prosím dát do protokolu. Ano, Čili já tedy navrhuji, abychom to tedy odložili na další zasedání, takže mm, možná, že tady, tady budeme mít i zpravodaje, takže uvidíme, jestli to tedy, jestli to tedy eh, takto půjde. Takže dnes o tom nebudeme hlasovat a necháme to na příští schůzi. A pak tady máme ještě eh, pana Lechnera a jde o právní základ. Stručně jde o eh, Evropský eh, fond pro uprchlíky a sice eh, dohodna mezi parlamentem a radou. Jde o články 88 a 80, tedy o to, který použít. My jsme tedy pro 78 78. podle mého názoru je jasně tím správným právním základem a jestli k tomu přibrat ještě 80, já myslím, že to celkem nic nemění. Ano, otázka je, jestli článek 80 vůbec může fungovat jako právní základ, ale to nemusíme rozhodnout dnes, to může zůstat nedořešené, poněvadž je celkem jasné, že tím rozhodujícím právním základem je 78. a u toho bychom měli zůstat. Já jsem tedy toho názoru, že tedy 78 je správný právní náklad, základ. Teď mám eh, ještě dva vypřážky do debaty, paní Wingström. Děkuji, pane předsedo. Já to eh, sleduji z hlediska výboru Libe, kde jsem řádnou členkou. Byl to proces velice obtížný. My jsme se konečně shodli a pouze právní základ je dosud nedořešen. Parlament a rada se liší ve své interpretaci. Článek 80 je skutečně článkem, eh, na který se často eh, odvolává výbor Libe, zejména pokud se týče mé zprávy, to je Dublin 2, nové znění. Eh, kompromis je tedy článek 80 jakožto právní základ, který je článek solidaritní a v deklaraci se říká, že toto nebrání jinému použití článku 80 jako právního základu v jiných případech. Tento kompromis ovšem neznamená, že bychom eh, byli ochotni nechat eh, článek 80 eh, vypustit do budoucna. Ale jelikož chceme být konstruktivní a přejeme si dohodu, která se týká uvolnění fondů, je důležité, abychom hlasovali ve výboru Libe v mm, březnu a aby to co nejdříve šlo na plénum. E, já myslím, že tady si nemůžeme dovolit toto odložit. A já si myslím, že máme e, dva články, dva odstavce e, na straně 5 a dva na straně 6, které tam musí být. A myslím, že můžeme dát článek 80 do recitálu ta eh, deklarace eh, samozřejmě, že je eh, poobtížné škrtnout článek 80 jenom pro účely kompromisu. Myslíme si, že toto by mohlo být na škodu budoucím politikám Evropského parlamentu i komise v oblasti asilové. Proto tedy je třeba, aby bylo, byla jednání dokončena a to znamená, že je třeba, aby byla schválena cokoliv, eh, co bude zmiňovat článek 80 eh, nějakým způsobem z nějakých jiných hledisek. Čili já si myslím, že vymazání dvou odstavců na článě 5 a na článě 6, eh, které hovoří o článku 80 jakožto právním základu, tak eh, toto je eh, kompromis, eh, toto je kompromis tedy. Čili rozuměl jsem tomu tak, že se připojujete k návrhu panu Lechnera. Tak jsem tomu rozuměl. On říkal škrtnout článek 80. Paní Wikström? 80 by měla být škrtnutá, ale je třeba to škrtat citlivě. Eh, můžeme ho zmínit tedy eh, jinak, jako něco jiného než právní základ, že my ho využívat musíme, tedy z jiných hledisek. Ovšem je to, je to záležitost výboru Libe. Samozřejmě, že Libe si může dát do recitálu to, co považuje za vhodné, ale my tady rozhodujeme pouze o právním základu. Takže ano, vy tady hovoříte o změnách eh, textu, ale my tady hovoříme pouze o tom, jestli 80 je nebo není právním základem. Mám tady další přihlášky do debaty, paní Geringer. Děkuji, pane předsedo. Já bych navrhovala odklad hlasování o právním základu, poněvadž tady máme mnoho nejasností a e, informaci jsme dostali teprve včera v noci, to je hodně pozdě. Toto je příliš vážná věc, než abychom mohli rozhodnout bez hlubší iniciativy již dnes. E, dopis panu Lechnerovi generální direktor eh, zaslal 28. ledna, já jsem něco podobného, tedy února, a já jsem to dostala eh, včera v noci do e-mailu, čili opravdu jsem neměla čas se tom, tím vážně zabývat. Já si myslím, že my skutečně nemůžeme tak eh, rychlo rychle rozhodnout o tom, že to není jasné. A taky znáším protest proti tomu, že prostě během noci dostanu dokument, o kterém mám ráno hlasovat. Ano, paní Wikström eh, řekla, že je to eh, záležitost spěšná vzhledem ke hlasování v Libe. Čili my eh, skutečně se tím musíme zabývat nějakým způsobem v rychlosti, no, možná ve Štrasburku nebo jak. Pan Tavares? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat výboru Jury za to, že bere nás v úvahu a děkuji panu zpravodaji Lechnerovi a já také souhlasím s jeho pozicí. Já se pokusím to vysvětlit co nejstručněji. Eh, my, jak řekla paní Wikström, my na tom pracujeme už dva eh, roky. Znamená to, že jsou tam zahrnuty také eh, změny ve fondu pro uprchlíky a ty změny tedy, pokud nebudou schváleny do konce března, Eh, pak se nedostanou do oficiálního věstníku v Dubnu a to znamená, ztratíme rok a půl v řešení problematiky fondu. Čili odložení tam to opravdu eh, velice ohrozí. Já souhlasím s panem eh, Lechnerem, že 78.2G je vhodným právním základem. 80. tam byla jako dodatečná právní základ, poněvadž my jsme Eh, upravovali fondy a jejich alokace jednotlivých členských zemí, eh, poněvadž to se jaksi netýkalo partnerství a solidarity se třemi, zem, s třetími zeměmi, ale šlo o přímou solidaritu. My tedy v rámci kompromisu jsme, se, jsme souhlasili s tím, že vypustíme článek 80, ale v tom se tedy shodnujeme. Jediný problém je, jak řekla paní Wikström, v tom, že eh, Eh, poznámka Jury k tomuto, že tedy eh, Libé skutečně žádá Jury, eh, tak to poněkud jde nad rámec naší otázky. A v podstatě by to znamenalo, že článek 80 nemůže být nikdy vhodným právním základem. A dále jde o to, že tuto pozici komise neakceptuje a že chce k našemu rozhodnutí Eh, bude jejich deklarace v tom, že oni budou chtít používat 80 do budoucna a eh, zatím tady to posuzuje jejich právní servis. Eh, čili je to skutečně velmi, velmi citlivé. Čili já bych navrhl, abychom zde zcela vypustili článek 80 a abychom v současné době nepředjímali žádné, žádná rozhodnutí ohledně článku 80, která by ovlivnila do budoucnosti. To by byla vhodná strategie. Eh, dobře, teď se hlásí ještě čtyři další do debaty, ale mně se to zdá věcně úplně jasné. Takže pan Lechner říká, škrtněme osmdesátku, tady o tomto dokumentu eh, vůbec nebudeme hlasovat, to je pomocný dokument. Eh, čili jestli tam ten odstavec je nebo není, to je úplně jedno. My prostě jenom říkáme, že osmdesátka zde není právním základem a co výbor Libe napíše do svých závěrů, to je má plnou volnost. Jestliže se chce nějakým způsobem v recitálu třeba zmínit o článku 80, to klidně může. Čili my v podstatě eh, musíme jenom eh, tedy se rozhodnout o tom, co říká paní Geringer, že to prostě eh, bylo velice rychle ale my to jako opravdu nemůžeme odkládat. Čili já si myslím, že bychom skutečně měli hlasovat o návrhu pana Lechnera. Je to tak, paní Wikström? Ano, já si myslím, že to tak je a eh, já bych byla ráda, abychom hlasovali, poněvadž opravdu je nezbytné, abychom hlasovali ještě dnes. Paní Lichtenberger, v čem je problém? Já jsem jenom chtěl říci, aby eh, toto bylo konstatováno také zde ve výboru právním, poněvadž nechceme předjímat další působení a prostě je třeba, abychom to pamatovali. Ano, tak to uděláme. Pane Tavareš ještě? Ano, já myslím, že jsem ještě zapomněl říci, že jsem zpravodajem v parlamentu, ale také ještě to, že ty poznámky v dokumentu, můj jediný problém s nimi je to, že to může ohrozit naši trialogovou strategii Čili ano, samozřejmě jde jenom o rozhodnutí o článku 80, ale ty poznámky by prostě mohly být použity někým jiným, jinou institucí a interpretovány tak, že my jsme už se už jaksi rozhodli, že 80 nebudeme nikdy používat. To by bylo předčasné. Ano, jasně takže my to takto zaprotokolujeme, takže řekneme, že opravdu budeme eh, hlasovat pouze o návrhu pana Lechnera, nikdo další se eh, nehlasí do debaty, takže kdo je pro návrh pana Lechnera, kdo je proti, kdo se zdržuje, je jich poměrně hodně, ale schválili jsme to. Dobře. Tak, teď eh, jsme vlastně skončili hlasování a dostáváme se k bodu číslo 7 pana Berlinguera. Zbyňku, já už to můžu vzít teda, ne? Cari colleghi, come voi ricorderete, eh, Kolegové, asi si budete pamatovat, že právní výbor červenci roku 2010 zřídil pracovní skupinu, eh, která se týká eh, administrativního eh, práva v Evropské unii, správního práva procesní v Evropské unii a tam určité úkoly. Tato pracovní skupina došla k určitým závěrům a dnes jde o to, abychom právnímu výboru, eh, poskytli tedy návrh dalšího postupu. Zde jde o to, o tedy správní právo Evropské unie, čili o to, právo, o které se opírají jednotlivé instituce Evropské unie a zároveň také o všeobecná ustanovení, která v Evropské unii také máme a která už jsou schválená pro eh, sektorální dokumenty, jako je antitrustový postup. V posledních letech Evropská unie zpracovala různá správní řízení, což byla formou zákonu nebo eh, takzvaného soft law, čili nepovinného práva. A v této oblasti tedy nemáme všechno úplně uzavřené, ovšem na druhé straně je eh, zajímavé eh, se seznámit s tím, jak tomu ve skutečnosti bylo. Evropská unie má nyní své správní právo, jehož pomocí může zasahovat eh, v právním smyslu a eh, tudíž jsme vytvořili správní právo na evropské úrovni. A zde, a to chci zopakovat, eh, nám poněkud chybí konzistentnost v jednotlivý, mezi jednotlivými výsledky práce a zejména tedy z hlediska občanů je eh, to poněkud nepřehledné. Eh, jde totiž o to, že tyto jednotlivé nové profily a modely sice chceme přijímat, ale určitá eh, tady přetrvává nerovnost mezi občanem a správními orgány na evropské úrovni. Je to tím, že evropská zpráva se nachází eh, v lepší pozici, poněvadž má nadměrné kompetence a to je funkční nerovnováha na základě toho, co zde bylo vypracováno a znamená to také nerovnováhu v oblasti ochrany občana a jeho práv a garancí. Co navrhujeme? Pracovní skupina provedla řadu různých přeskumu diskusí s experty, slyšení a tak dále. A z toho všeho vyplynula myšlenka, kterou bych vám chtěl zde navrhnout jako postup pro právní výbor. A sice my chceme mít jednotlivý, tedy jednotnou legislativní iniciativu, Eh, tak aby to bylo prostě všechno jednotné po celé Evropské unii. S tím bychom vytvořili také právní základ, který tady dříve nebyl. A je to eh, novinka oproti s eh, Lisabonské smlouvě oproti tedy článku 298 s odkazem na článek 41 charty práv, kterou také schválila Evropská unie. Zde totiž poprvé vůbec se počítá s tím, že eh, Evropská unie vyžaduje kvalitní a efektivní zprávu. My navrhujeme, aby se naše pozornost soustředila nejenom na hmotné právo, ale zejména také na procesní právo. Poněvadž u jednotlivých procesů Jde o to, aby měl občan právní jistotu a aby měl garance toho, že tato právní jistota je zaručena. To jsou závazná ustanovení a je to v podstatě nezbytný předpoklad, který má vytvořit právní kulturu dobré zprávy na evropské úrovně a Jde o to, aby vznikly také podmínky, aby tato dobrá zpráva byla dosažitelná. Samozřejmě jde o právní ochranu ve smyslu přísně právním a také o opatření typu soft law, které je třeba upřesnit. Na zasedání skupiny se ukázalo, že my skutečně můžeme takovýto návrh předložit v současné situaci. Je to samozřejmě relevantní věc, i když Evropská unie u této mm, metody obecných právních norem poněkud váhá a raději upřednostňuje postup krok za krokem, ale eh, my vidíme, že tento krok vlastně vede k vnitřní nekonzistentnosti, kde tedy není zcela zaručena právní jistota. Čili e, to právo je sice ambiciozní, ovšem e, někteří pracovní skupině trošku váhali, ale teď jsme se shodli na tom, že skutečně potřebujeme obecná ustanovení pro správní postupy. Čili to je eh, také eh, s tím máme zkušenost vlastně v Itálii, než se nám podařilo dospět takovýmto obecným ustanovením, tak to trvalo 40 let. Já tedy to nechci vnímat jako jakýsi, jakýsi špatné znamení pro naši práci, ale my bychom skutečně měli pracovat trošku rychleji, abychom přiměřené době dospěli k výsledkům. A je to zajímavé také politický eh, článek 238 eh, eh, hovoří o tom, o příslušnosti Evropské unie k vytváření tohoto správního práva. To znamená, že máme také legislativní iniciativu, tedy toto právo. To komise tedy uznává, materiál už máme. Evropská komise nicméně tuto legislativní cestu ještě celá nepřijala. Co tedy s tím nyní můžeme dělat? My můžeme ustanovení, tedy ustanovení, kterými se budou řídit správní postupy, to samozřejmě jako parlament můžeme, ale pokud to parlament chce, tak to znamená, že bychom se měli nyní eh, pokusit o určité kroky vpřed jako parlamentní výbor a potom musí své úkoly splnit také komise. Děkuji. Děkuji, kolegyně Wikström. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Berlinguere za vaši prezentaci a za práci, kterou jste odvedl. Myslím si, že díky tomu mohu být velmi stručná během této první rozpravy. Prosím, mohla byste mluvit trochu potichu? Lisabonská smlouva opravdu vytváří nové možnosti, eh, na základě kterých je možné vytvořit správní právno procesní, eh, které by bylo závazné pro evropské instituce. Tedy mluvím o článku 98. To by bylo závazné pro instituce i eh, orgány eh, Evropské unie. Pro nás, pro všechny, to určitě je velmi velká výzva. Můžeme být velmi kreativní a velmi ambiciozní. A moje osobní ambice to určitě bude, protože existuje potřeba vytvořit jakousi bezpečnostní síť, řekněme tedy jisté záruky pro podnikatele a občany v Evropě, když se dostají do styku s eh, institucemi, správními institucemi Evropské unie. My něco takového nyní opravdu potřebujeme, protože administrativní postupy jsou opravdu roztroušené, e, nejsou nijak sjednocené a e, správní právo rozhodně není e, konsistentní. Potřebujeme tedy moderní, účinné a transparentní struktury pro zprávu a řízení, tak jak to žádají naši občané. Vzhledem k tomu, že se rozrostly nejen instituce, ale také právní rámec, je patrné, že tento rámec i instituce jsou velmi eh, přizpůsobivé a nyní bychom měli začít s konzolidací a zjednodušením těchto postupů. Díky tomu bude Unie opravdu přístupná a srozumitelná. A to jak občanům, tak podnikům. Já se velmi těším na to, že budu s panem Berlinguerem a ostatními kolegy spolupracovat. Já jsem stínovou zpravodajkou a budeme určitě velmi konstruktivní. Děkuji. Děkuji, kolega Gagány. Pane předsedo, já se domnívám, že dnešní den je velmi významný. Odsouhlasili jsme evropský systém řešení dědických záležitostí. Dále jsme se zabývali otázkou, která se vlastně týká všech občanů, eh, kteří chtějí upravit otázku dědictví a závěti. Nyní se zabýváme otázkou pana Berlingera a já bych rád s ním spolupracoval. Myslím si, že je to velmi důležité a doufám, že budeme potřebovat další 40 let na vyřešení. Pak by to musel tedy udělat někdo jiný než my, ale skutečně prožíváme významný okamžik. Existuje tedy určitý vztah mezi zprávou, podniky a občany. Je velmi důležité tuto otázku eh, mm, procesního postupu eh, řešit. Někdy je právě procesní eh, postup a řízení důležitější než obsah jako takový. Takže i pro občany v Evropě je toto významné e, i z důvodu e, vícejazyčnosti. Celkově jsem tuto práci ještě neověřoval, tedy vše to, co bylo předloženo, je to ale obšírné a jistě budeme moci z toho vycházet v následujících týdnech na základě časového plánu, který předložil pan Berlinger. Paní Tajn. Děkuji. Já jsem za ALDE spolupracovala celý rok na této zážitosti a zpočátku jsem patřila, patřila mezi ty, kteří se skepticky dívali na tuto záležitosti. Pan Berlinger říkal uh, něco o zdrženlivosti, uh, ale uh, také tady se na to díval z hlediska subsidiarity. V některých uh, případových skupinách se ukázalo, že v mnoha oblastech a procesní právo scházelo. Byla to skutečně obrovská mezera eh, práva. Mnozí občané vlastně nevědí, kam se obrátit, jak se tam obrátit, nemají žádné partnery a tak dále. Především z to, co známe z německého práva, tedy předběžné řízení před tím, než se jde k soudu, eh, vlastně zde není vůbec eh, vyřešeno. A ukázalo se také, že pouze tam, kde jde o velké peníze, tedy třeba kartelové právo podniků, je eh, procesní právo dobře uspořádáno, ale tam, kde jde o něco jiného než peníze, o svobody občanů, o zásah do jejich práv a tedy tedy o soukromé osoby, tak právě tam právní eh, ochrana není eh, bez chyby a bez mezer. Takže musíme tady něco udělat. A také musíme rozplést to obrovské klubko nejrůznějších procesních práv, která se vyvinula eh, jaksi pod rukou. A musíme tedy eh, to obecné procesní právo upravit tak, aby správní procesní právo eh, mohlo být jasně stanoveno, je nutné jednotlivé předpisy sladit zjistit. To je obrovský úkol. Zjistili jsme také, že správní procesní právo v jednotlivých členských státech je dost rozdílně upraveno a já bych doporučila, abychom šli systémem Eh, nejlepší eh, praxe a měli bychom tedy využít eh, ta procesní práva, která jsou dobře propracovaná, tedy z těch států, kde i detaily jsou upraveny ohledně nahlížení do dokumentu a podobně. Tak, aby občané z mnoha států se mohli bránit určitým administrativním rozhodnutím, aby věděli, co musí a mohou udělat. A to se týká také samozřejmě advokátů, kteří zastupují tyto občany. Děkuji, paní Lichtenberger. Já bych chtěla začít srdečným poděkováním za angažovanost pana Berlinguera. Myslím si, že to je velmi důležitý bod ohledně vztahu EU a evropských občanů. Musí být e, toto právo také e, přehlédnutelné. Nemůže záviset na průběhu jednotlivých řízení. Nemůže to záviset na tom, zda členský stát včas nebo vůbec odpoví třeba v tom pilotním řízení, protože pak by to pro občany bylo skutečně nepřehledné. A pro nás je to také něčím jako oprava chyb, oprava rozhodnutí, eh, rozhodnutí, která nebylo možné předpokládat vypadat. A to je to věc, kde se občané také angažují a aktivně se obrací na Evropskou unii, využívají své právo účasti. Pokud tedy existují řízení, které není možné předvídat a jsou zpracovávána jednotlivě dle jednotlivého případu, pak to samozřejmě vede k tomu, že občané ztrací zájem o Evropskou Evropskou unii a jejich řízení. Musíme tedy pracovat a poněkud eh, jasněji. Jde o kontakty mezi občany a Evropskou unii, jde o eh, celková řízení. Eh, my tedy eh, budeme nuceni vytvořit určitou předpokládatelnost, předvídatelnost. To je každopádně nezbytné, aby lidé mohli navázat určité kontakty. Takže právní základ a řízení v jednotlivých členských státech jsou velmi rozdílná. Eh, v jedné členské zemi občané očekávají tedy, že to na evropské úrovni bude probíhat podobně jako u nich doma. A když ne, tak jsou z toho velmi zklamáni. Takže vytvořit právní jistotu. E, to znamená, že jim také musíme nabídnout přehledné řízení. Pro nás jako členy parlamentu a zvolené zástupce eh, občanů je nezbytné toto zajistit. Když tedy občané naváží kontakt s evropskými institucemi, a na to já jsem se soustředila, pak eh, musí být předvídatelné, jaké jsou lhůty, jaké jsou postupy a samozřejmě je nutné také eh, moci chránit osobní údaje. Jedna věc musí být jasná. Pokud se všechno vrátí členským státům, či jednomu členskému státu, který v realizaci evropského práva nepostupoval dobře, na dostatečně a přenese se toto, eh, takovýto problém členskému státu, tak může být vyvíjen nátlak na občana a mohou z toho vyplynout negativní dopady pro eh, ty stěžovatele. A to zase vede k tomu, že lidé se eh, budou odklánět od činnosti Evropské unie. Nebudou chtít již vážně brát to, co zde děláme my. Proto je také strašně důležité, abychom byli aktivní v této oblasti a abychom postupovali eh, velmi rychle tak, aby eh, postupně bylo možné jít eh, touto cestou. Nepředvídatelnost v procesním právu, to je všude velmi negativním bodem. Děkuji ještě jednou kolega Berlinger. Já bych chtěl poděkovat, srdečně poděkovat všem kolegům za jejich poznámky, kteří a ukázali tedy svůj souhlas, tak jak řekla také e, paní Tajn. E, to mě trošku znejistilo ohledně konzultací. My jsme nedošli totiž hned k těmto e, výsledkům. Ale když se podíváme na kritiku ze strany evropských občanů vůči Evropské unii, tak vidíme, že nejčastěji je řečeno, že tato řízení jsou velmi složitá, že není možné se do nich dostat, že eh, celý ten svět těchto procesních řízení je eh, jim velmi vzdálen. Není to tedy určitý eh, nedostatek spojený s jednotlivými osobami. Je skutečně nezbytné mít řízení jednoduchá, transparentní a předvídatelná. Nevím, zda ta otázka zjednodušení je otázkou, která se stále znovu znovu opakuje, velmi často se to ale jenom říká a nic se nedělá. E, proto se domnívám v této práci, že bychom měli vyslechnout komisi, zástupce institucí, politické zástupce, ale také pokud tedy e, zareagujeme na všechny takovéto požadavky, e, tak budeme také lépe vyslechnuti na straně politiků a občanů. Potom eh, toto musíme také propojit s evropskou eh, historií. Vždyť právě komise dosáhla těch zázraků, eh, které byly provedeny, ale musíme to občanům přiblížit. Musíme být prostě na jejich straně. To je velkým cílem naší činnosti a samozřejmě, že komisi také vyzveme, aby eh, zaujala eh, toto stanovisko eh, a prosazovala naše názory rovněž. Děkuji kolego Berlinguere, to není jednoduchá práce. Nyní k dalšímu eh, složitému problému a to je zpráva paní Rod Berente. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Již eh, jednou jsme dlouho a pak také trošku kratší dobu diskutovali o eh, služečním řádu úředníků a Eh, zaměstnanců. Na minulém zasedání jsem řekla, jak jakou já mám představu a co si myslím o návrhu komise. Má zpráva je od 17.2. Eh, zveřejněna a ve světle toho, co jsme minule prodiskutovali, eh, předložila pozměňovací návrhy, jejich 18 a tyto návrhy bych vám ráda eh, zde prezentovala. Eh, jedna až čtyři Tyto pozměňovací návrhy se týkají úvodních ustanovení a měly by Eh, především vyzvednout to, proč v rámci Evropské unie eh, potřebujeme dobrou veřejnou službu. Měli bychom tedy zdůraznit to, že eh, veřejná služba evropská potřebuje mnoho kvalifikovaných zaměstnanců ovládajících více jazyků ze všech zemí Evropské unie. I tak se to dá říci. V pozměňovacím návrhu 3 hovoříme o úpravě eh, pracovní doby. Zde eh, navrhujeme přizpůsobení eh, službám členských států a v návrhu 4 nakonec upozorňuji na to, že při vypracovávání přenesených právních akců. Komise musí zajistit, aby všechny dokumenty byly předkládány parlamentu a radě. Eh, vlastní změny v textu eh, zákonného dokumentu eh, jsou pozměňovány od návrhu 5. V tomto návrhu 5 je sepsána definice osob s postižením to jsem převzala z úmluvy OSN o právech lidí s eh, postižením. Přizpůsobuji to tedy tomuto právnímu textu. Potom v pozměňovacím návrhu 6 jsem vytvořila možnost pro eh, instituce, Eh, jednodušeji zaměstnávat osoby s postižením a vyrovnávat eh, tedy jejich postižení tím, že jsou zavedena určitá opatření a eh, to tak, aby nedocházelo k jejich diskriminaci, spíše tedy k pozitivní podpoře. Pozměňující návrh 7. Zde jsem navrhla škrtnutí odkazu na víceletý finanční rámec. Minule jsem to vysvětlovala. Jsem i nadále přesvědčena o tom, že není dobré a není správné nařízení k služebnímu řádu EU propojovat s víceletým finančním rámcem. Pokud členské státy mají potřebu, anebo i instituce mají tu potřebu eh, provádět určité úspory, pak je to korektní eh, při vyjednávání o víceletém finančním rámci, ale pak je nutné se podívat na jednu rozpočtovou položku, je nutné stanovit částku a rozpočtové řízení společně s parlamentem, co by rozpočtovým zákonodárcem a pak pak je nutné eh, také institucím přenechat to, jak tyto úspory jsou eh, realizovány. Eh, v textu pro více letý finanční rámec jsem již toto kritizovala. Zde jsme nepřijali návrh komise a i zde to vyjímám. Komise by to měla vidět jako šanci a doufám, že tuto šanci také uchopí. Dále pozměňovací návrh 8. Zde jde o nově se řízenou kategorii ASTSC, což je kategorie nově vytvořena komisí. A jak jsem již minule řekla, tak komise ve svém návrhu by měla navrhnout, aby pro clerical tasks, tedy zvláštní práce v sekretariátu nebo jednodušší práce, by měla existovat nová platová kategorie, platová třída. Komise by měla tedy akceptovat, aby pro určité činnosti existovaly tři kategorie. AST, AST in Transition a AST SC. Zdá to zjednoduší eh, činnost eh, zaměstnanců a úředníků, to přenechám komisi. Dále pozměňovací návrh 8. Eh, Zde Tedy přijímám návrh komise, nejsem si zcela eh, jista, zda jsem to neměla prostě jenom škrtnout. Dnes dopoledne jsem trošku méně dobře naladěna a myslím si, že jsem to měla škrtnout. Ale jediné, co jsem tedy skutečně udělala, je, že jsem začala o kategorii výše, tedy vstupní eh, eh, plat je trošku vyšší. A v tomto okamžiku bych chtěla také pohovořit o úsporách. Jistě víte, že reforma roku 2004 zatím vedla k úsporám ve výši 3 miliard do roku 2020. Stará reforma, která je ještě stále implementována, povede k dalším úsporám ve výši 5 miliard. To znamená, že reforma mezi lety 2004 a 2020 povede k úsporám 8 eh, miliard. Návrhy Evropské komise v tomto textu by měly eh, ještě ještě eh, vést eh, k úsporám 1,5 miliardy do roku 2020 a potom dlouhodobě by to mělo přinést ještě další úspory, ale to mi není jasné, že mezi tím dojde také k změně, eh, nové změně statutu. To vždycky platí určitou dobu. V kalkulovaných úsporách 1,5 miliardy euro je 900 milionů, tedy absolutní eh, většina eh, eh, dosahováno s krácením personálu. To znamená, že když hovoříme o AST a SC, tak mluvíme a omlouvám se kolegům komise, hovoříme skutečně o e, pouhých maličkostech v rámci rozpočtu. Nejsem ochotná, a teď to říkám znovu a velmi vážně, e, bez jakého koliv špičkování. Já jsem mohla vyndat kategorii 10, ale dokud já mám možnost tomu zabránit, tak vám nedovolím, abyste se snažili o malé úspory, dejme tomu 120 nebo 150 milionů euro po 15 nebo 16 let dosahovat pouze tím, že zatížíte ty nejnižší třídy, ty nejmenší pracovníky a to je z 90% především obsazeno ženami. Já nedovolím a to říkám ještě jednou na adresu kolegů z komise, že očekávám, skutečně očekávám, že až se k tomu budete vyjadřovat, že se na to podíváte přesně tak, jak to říkám já. Pokud se na to nedíváte takhle, tak vás musím považovat za eh, nechápavé. Vracím se k návrhu 8, kde zavádím novou kategorii novou třídu tím, že SE1 v principu je o stupínek výš a teď potřebuju konkrétní čísla. Das bedeutet, dass wir dann Znamená to tedy, že budeme No, mám tady moc papíru a nemůžu najít ten správný. Je to ve zprávě na straně 12. V mém pozměňovacím návrhu prvním stupni SC máme 2355 euro na začátku a potom eh, komise navrhuje Eh, trošku vyšší číslo. Já dám svůj, svoje SC1 eh, trošku výš a pak tam mám ještě třídu dvě. Eh, domníváte se, že žena, samoživitelka nebo žijící sama v Bruselu bude schopná žít z 2601 eura? Prosím, přemýšlejte o tom, zda je to možné platit nájem a všechno ostatní. Potom prosíme také, abychom se zamysleli eh, eh, o tom, co chceme. Chceme vysokou kvalitu pracovníků, eh, kteří znají mnoho jazyků, kteří také nám zajistí zeměpisné rovnovážné rozdělení, tedy pracovníky ze 27 zemí a nikoli ze dvou nebo ze tří. Dále pozměňovací návrh 8 eh, i nadále. Řekla jsem také, že instituce mají mít možnost také v kategorii SC rozhodnout Eh, do jaké třídy zatřídí. To znamená, že mohou mít eh, skupinu SC1 až 3, což je normálně eh, také možné v kategoriích AST a AD, čili zde však by to bylo dost ostudné. Nejenom, že tu strukturu platů máte velmi nízkou, ale ani institucím nedáváte možnost Eh, eh, se stavit určité skupiny, tak jak je to v AST a AD. Pozměňovací návrh 11. Eh, potom ještě budu hovořit o 9.10. Takže pozměňovací návrh 11. My jsme se zde dívali na ty jednotlivé platové kategorie. Já už jsem to říkal komise, jak se na to dívám a také jsem říkala, že je důležité zajistit geografickou eh, vyváženost a také to nesmí být na úkor žen. U návrhu 12 říkám, že eh, také eh, ti, co tady chodí v sále, ty ceremoniáři musí být chápáni Eh, jako eh, plnohodnotní zaměstnanci a neměli by zde být zmíněni pouze v poznámce pod čarou. Eh, žádám tedy, aby se s těmito osobami také zacházelo odpovídajícím způsobem a aby měli odpovídající právní jistotu. Návrh 9. Já jsem návrh komise upřesňovala. Úředníci platové třídy ASD 9 mohou postupit do platové třídy ASD 10 pouze v souladu s interním postupem já myslím, že zde ten text Evropské komise nebyl zcela jasný a můžeme k návrhu 10. To je otázka flexitime. Já jsem říkala, že správně, že by měla existovat možnost flexibilní pracovní doby a že instituce by takovou to možnost měly používat v Evropském parlamentu. Začínáme s pilotním projektem v této oblasti. V komisi je to již běžná praxe. Myslím si, že flexibilní pracovní doba je určitě eh, nástroj moderní zprávy lidských zdrojů. Jsem ale také hluboce přesvědčena o tom, že od jisté, jisté úrovně, eh, od jistého kariérního eh, stupně by již nemělo být možné pomocí flexibilní pracovní eh, doby, získávat dodatečné dny dovolené a to až dva za měsíc. Evropská komise v textu navrhuje, aby řídící funkce, které něco takového dělat nemusí, to nemohou dělat. To si myslím je špatně. Potrestat někoho, kdo má Úroveň AD9 tedy má také e, odpovědnost, například ředitele nebo šéfové referátů, má tedy řídící funkci, zatímco jiní, ať už to jsou třeba poradci nebo jakýci, jak, jakýkoliv jiní zaměstnanci, e, až do AD12 neměli nárok na, e, pardon, měli nárok na tyto dva dny, až dva dny dovolené pomocí flexitime. Jsem tedy přesvědčena o tom, že ustanovení o dovolených by měly být tomu přizpůsobena. Vítám ale ustanovení o flexitime. Jsme dlouho přemýšleli o tom, jak bychom mohli zajistit jisté vyrovnané podmínky. A v návrhu 10 počítáme s tím, že od platové třídy AD9 nebo AST nebudou mít Eh, nárok na eh, kompenzace v délce celého nebo polovičního pracovního dne. Znamená to, že zde nebudou mít ten podnět nebo tu motivaci získávat za každý měsíc ještě další dodatečné dva dny dovolené. A doufám, že to také podpoří eh, pracovníci v Evropském parlamentu, protože AST 7 nebo 9, to je platová třída, kde stále jsou tato ustanovení ještě poměrně benevolentní. Návrhy 13 až 15. Zde to jsou asistenti, kteří jsou v přechodné nebo e, době, přechodné lhutě. Všechny síly v kategorii AST od května 2004 e, byly posléze zaměstnaní. V současné chvíli máme tedy AST a AST v přechodné době. Proč je to potřeba? Určitě Evropská komise má celá řadu, celou řadu vychytralých vysvětlení, mně to úplně jasné není. Říkala jsem tedy návrhy 13, 14 a 15. Zde jsem udělala, navrhla některé změny. Evropská komise ve svém návrhu počítá s tím, že kariéra asistentů kteří byli eh, zaměstnáni od roku 2004, mohou nejvýše dosáhnout eh, kategorie AST 7. Myslím si, že ti, co se tehdy nechali zaměstnat, počítali s tím, že se mohou dostat až na AST 11. Jakožto právnička říkám, že je to velmi spochybnitelné, jestliže v průběhu vaší kariéry vám eh, řeknou, mimochodem počítejte s tím, že se nedostanete nad AD 7. Ve svých pozměňovacích návrzích tedy navrhuji, aby také ty asistenti, kteří jsou v té přechodné době, mohli jít až na AST9 a potom musíme e, přijmout odpovídající opatření, jak dále pokračovat. Dále v návrhu navrhuji zlepšení Jinými slovy, správný odkaz v článku 16, návrh 17, kde se počítá s e, prací na e, částečný úvazek před odchodem do důchodu. Po té, co vyplyne, uplyne přechodné období a budou, pokud budou chtít zaměstnanci ještě dále pracovat, měli by mít možnost pracovat e, v na částečný úvazek. Nový text musí být s ohledem na tu přechodnou eh, hůtu upraven, předpokládám, že je to pouze opomenutí komise. A máme zde ještě pozměňovací návrh 18. Zde se dostáváme do znění zákona jako takového. Já, když jsem byl ještě eh, členkou předsednictví v té první polovině legislativního období, snažili jsme se interně statut eh, nebo služební řád eh, upravit, aby interně akreditovaní asistenti také měli možnost ve výjimečných případech pracovat až do 67 let věku. Již nyní něco takového možné je a musí to tedy být také možné pro akreditované asistenty v případě, že si to přejí například poslanci. Konec konců ve celé řadě oblastí mají eh, asistenti stejná práva a povinnosti jako eh, asistenti, eh, pardon, jako zaměstnanci. Do 8.3. tedy je termín pro pozměňovací návrhy. Hlasovat v našem výboru se bude na konci dubna. Na konci března budeme tedy mít ještě možnost posoudit pozměňovací návrhy a také o nich diskutovat. Závěrem ještě, eh, pane eh, předsedo, Chtěla bych poděkovat těm, kteří mi pomohli. Měla jsem to udělat na začátku. Chtěla bych samozřejmě také poděkovat panu kolegovi z komise. Spolupráce byla velmi dobrá. Uvidíme, co nám komise řekne dnes. Informace, které jsem potřebovala, jsem opravdu také dostala. Bez paní eh, Fischerové a pana Švace bych asi to příliš daleko nedotáhla. Každopádně bez Evy bychom se v tom asi všichni ztratili a bez také ostatních kolegů. Moc krát děkuji těm kolegům a kolegům, které mi v tom pomáhali a Eva má ty nejlepší důvody, proč musela opustit náš tým. Evo, já jsem opravdu nadšená a doufám, že porad bude bezproblémový a že dítě bude úžasné, protože doufám, že se co nejdříve zase vrátíš do práce. Děkuji, Dagmar. A jako první o slovo žádá paní Ekstrém. Thank you, Chairman, and thanks to you, Mrs. Rothberend, for the work that you are putting into this very... Děkuji, pane předsedo, děkuji paní eh, Rodberen za to, že jste se pustil opravdu do toho obtěžného tématu. Vyžaduje to eh, talent, eh, trpělivost, ale také diplomacii a já jsem si eh, všimla toho, že jste byla někdy také naprosto eh, přímá, tedy nebrala jste si servítky. To je někdy prostě potřeba. Já vím, že, jste, že se tomuto tématu věnujete již poměrně dlouho a v době, kdy občané a členské státy jsou pod tlakem finanční krize, je morální povinností také evropských institucí, aby nesli svůj díl odpovědnosti, aby byli efektivnější a kreativnější. To se týká všech institucí, včetně naší instituce. Není to ovšem jednoduché, protože účinnost a úspory nesmí být na úkor podmínek, které mají za úkol přitáhnout ty nejlepší ze všech koutů našeho kontinentu, aby pracovali pro naše instituce nábor je určitě postaven na zásluhách, ale určitě v Evropě jsou talentovaní lidé. My jejich potřeby, jejím potřebám musíme být vstříc. Nesmíme tedy připustit drakoniánská opatření, která jsou populistického charakteru. Jak již paní zpravodajka říkala, nebudu, ani já nebudu opakovat jednotlivé argumenty. Za sebe a za skupinu Libe mohu ujistit zpravodaje, že vás budu v této práci podporovat a věřím, že návrh zprávy je určitě dobrým odrazovým ústkem pro další diskuze, na které se těším. Předpokládám, že podám několik pozměňovacích návrhů, nicméně ve většině případů zcela souhlasím s tím, co v návrhu zprávy zaznělo. Děkuji. Děkuji a pan kolega Gargány, prosím. riferimento soltanto agli emendamenti 9 e 11 della relazione. Chtěl bych se jenom vyjádřit pozměňovacím návrhům 9 a 11, jak již řekla paní zpravodajka. Lze si vyložit tyto změny velmi specifickým způsobem. Zde mluvíme o národních požadavcích na vícejazyčné zaměstnance. Jak je to s agenturami? Agentury zde pokryty nejsou. Máme šest agentur a doufám, že by bylo možné se odkázat právě na tyto agentury v tomto nařízení, protože jestliže zde pokryty nebudou, tak to bude nespravedlné a oni by byli diskriminováni. Předložím tedy pozměňovací návrh v tomto duchu. Chtěl jsem jen upozornit paní zpravodajku na toto téma. Omlouvám se, že chraptím, ale eh, doufám, že jste mě rozuměli. Děkuji, pane Gargány. A další kolega, prosím. Grazie, prezident. Mi compliment. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych poblahopřát paní Rodperentové za odvedenou práci. Práci, na které strávila spoustu času a mm, musela absolvovat mnoho setkání. Myslím, že máme nyní eh, skvělou zprávu, výborné východisko pro debaty o reformě staff regulations v příštích měsících. Já se chci vyjádřit také k několika podrobnostem. Především eh, myslím, že nadále bychom si měli eh, podržet ambici být atraktivními zaměstnavateli pro eh, vysoce kvalifikované a výkonné pracovníky a také podporuje její pozornost, kterou věnuje lidem postiženým a garancím pro jejich eh, zaměstnávání za rovných podmínek, což znamená i poskytování eh, speciálního vybavení. Já také podporuji pětiprocentní úsporu v počtu zaměstnanců, eh, přičemž Eh, ano, někdy je to eh, jakýsi doplňkový, doplňkový nástroj k eh, skutečným potřebám, personálním potřebám institucí. Chtěl bych ještě říct toto. Pokud se týče kariérního postupu a zejména té nové kategorie, která se zavádí, to je to AST, ST, V eh, pozdělacím návrhu číslo 11 se eh, navrhuje eh, zvýšení toho nejnižšího platebního zařízení pro tu novou kategorii. Oproti tomu tedy, co tam navrhuje komise. Já tedy chápu její záměr, Ovšem, kromě těch eh, úspor, které se dají spočítat, chceme-li současně zachovat geografickou vyváženost a mnohojazyčnost, obávám se, že toho budeme muset dosahovat jiným způsobem, například tím, že budeme pečlivě posuzovat eh, využívání nových ustanovení podle článku 27 zaměstnaneckého řádu. A podobné výhrady mám k pozměňovacímu návrhu číslo 8, což znamená eh, vyšší vstupní úroveň mm, pro zaměstnance nastupující na ST, ST na úroveň ST1, která má být zvýšena vzhledem tedy k té nové kategorie, eh, tam by bylo třeba to stanovit na základě objektivních eh, kritérií, které by nějak eh, zdůvodnilo to, proč tato kategorie má být větší než S1, vyšší než S1. A bohužel nemáme od komise dostatek informací o tom, jakým úkolům by se mohli tito lidé věnovat a tudíž eh, jakou eh, je, není, není jasné, proč je tady ten rozdíl. No já se domnívám, že eh, je tady ještě jeden aspekt, který zpráva pomíjí. Vzhledem tomu, že je třeba spojit eh, dva požadavky, jednak eh, požadavek úspor, eh, čemuž nás nutí členské země a rada to formuluje ještě daleko drsněji, kategoričtěji, než my zde Eh, tak eh, my kromě toho potřebujeme mít skutečně vysokou úroveň administrativní struktur eh, s potřebnými dovednostmi a efektivitou. To jsou dva různé požadavky a my bychom přesně neměli přehlédnout tu myšlenku motivovaných a Eh, vysoce vzdělaných pracovníků. Čili musíme najít řešení, které řeší oba požadavky. A já se chci zaměřovat eh, ve svých budoucích pozměňovacích eh, návrzích především na mm, ty kariérní postupy, což myslím v této zprávě není dostatečně ošetřeno. Já si domnívám, že je třeba zrušit eh, automatické povyšování v čase, poněvadž hovoříme o zásluhách, hovoříme o schopnostech a dovednostech a tato kritéria se uplatňují v českých zemích, čili snad bychom tady mohli uvažovat o nějakém posuzování, které odměňují pracovníky, kteří pracují dobře a naopak eh, eh, méně odměňují ty, kteří pracují méně dobře. Já myslím, že tady skutečně ta posudková kritéria by měla být co nejobjektivnější. Eh, dalším cílem je také Eh, více zohlednit úroveň zodpovědnosti, míru zodpovědnosti a kariérní postavení. Prostě eh, více zodpovědnosti by mělo přinášet vyšší postavení. Já tedy nechci tady hovořit o privilegiích, ale prostě o nějakých, nějakých výhodách, které by měly nastat v případě, že práce je odváděna opravdu odpovědně a e, s příslušnou lojalitou. To by skutečně mělo být odměňováno. Takže já si myslím, že je to možné. Je možné e, snížit administrativní náklady, aniž bychom podkopali rovnováhu mezi udržitelností nákladů a zároveň dovednostmi a motivací, které potřebujeme. Čili práce, kterou já budu provádět, eh, se bude soustředovat na obohacení zprávy o tyto zásadní aspekty. Děkuji vám nyní paní Lichtenberger. Děkuji děkuji také kolegům eh, na této velice obtížné práci a zvláště v současném kontextu. To je třeba také říci. Já tedy eh, jsem na vaší straně, pokud se týče toho, jak se zastáváte těch pracovnicí na nejnižších eh, platech. Ano, já si myslím, že Eh, úsporná opatření, jejichž eh, suma eh, není relevantní, ale jednotlivce postihuje velice výrazně a zejména jsou to ženy. A v podstatě je to i otázka, jestli je možné z tohoto platu eh, v Bruselu vůbec vyžít. Eh, či tady to je důležité, protože my opravdu vyžadujeme mnohojazyčnost a vyžadujeme požadavky navíc, které prostě nemůžeme pomíjet. Takže jak eh, se k tomu dopracovat, čili to, to bude předmětem debaty, ale principiálně principiálně eh, se musíme soustředovat na tuto skupinu. To je skutečně důležité pro budoucnost Evropské unie, pro její flexibilitu a pro jejich propustnost. Já mám takový sen, představuji si situaci, eh, kdy eh, probíhá intenzivní výměna také na profesionální úrovni mezi členskými zeměmi a institucemi, tak aby to obohacovalo obě strany. To ovšem nebude možné, pokud eh, na té vstupní úrovni eh, vytváříme situaci, která je lidsky obtížně zvládnutelná. Chtěla bych eh, velice poděkovat za vaše angažmá, pokud se týče postižených lidí a opravdu měli bychom dodržovat to, proč jsme se rozhodli, a to znamená usilovat nadále o rovnoprávnost. To je důležité. Členské země k tomu přistupují různě a my víme, jak pozitivní může být takováto otevřená, flexibilní eh, situace, výměna poněvadž eh, tím pádem slyšíme také lidi, kteří možná mají speciální eh, schopnosti a dovednosti a mohou nás velmi obohatit. A jsem ráda, že je to tady zahnuto. Pokud se týče pružné pracovní doby, eh, Tady probíhá už dlouho debata, jak je to možné, do jaké míry je to možné implementovat i v manažerských funkcích. Já myslím, že možné to je, všem otázka, eh, do jaké míry je tady správnou motivací získání pár dnů volna navíc, tak to, to nevím, to trošku pochybuji o tom, co říkala eh, paní zpravodajka. Já si myslím, že přece jenom ta možná eh, je. Já tedy takto my dostáváme k tomuto tématu eh, podklady skutečně po, kilogram, po kilogramech. Já se budu snažit to všechno projít, aby to všechno vplynulo do debaty, když to není jednoduché. Ještě tedy jedna otázka, to je otázka takzvaných otočných dveří. To znamená, že eh, lidé Eh, jsou v komisi, pak tedy pracují eh, v nějakém oboru a pak se tedy eh, zase vracejí do komise a přičemž to jejich angažma v tom zvaném sektoru ne zcela končí, tak já si myslím, že toto je problematické a naše skupina se v tomto bude angažovat a budeme potřebovat, měli bychom se tím zabývat velmi intenzivně. Jinak tedy v zásadě s velkou většinou toho, co říká zpravodajka, eh, souhlasím. Já tedy ještě uvažuji o tom solidárním, solidárním eh, příspěvku, eh, jestli by tedy neměl být progresivní, jestli by to prostě zatím je to jednotná sazba, rovná sazba pro všechny skupinu. Já myslím, že by to se mohlo odstupňovat čím vyšší plat, tím vyšší příspěvek procentuálně. A já myslím, že to mm, bude e, také poněkud e, stravitelnější pro ty lidi na malých platech. E, já vám chci poděkovat za spolupráci a jak už jsem řekla, taková změna nikdy není jednoduchá, ale my k tomu prostě musíme sáhnout a když už tedy začínáme spořit, tak je třeba se také zaměřit na to, eh, jak dopadnou vlastně ty nejnižší stupně, ty lidé na nejnižších stupních. A samozřejmě důležitá je také genderová perspektiva a já bych se ve výboru touto problematikou také chtěla zabývat a já si myslím, že v té genderové perspektivě opravdu potřebujeme více spravedlnosti. Přetrvává totiž situace, eh, že ta přesila žen na nejhůře placených místech je realitou. Já tedy doufám, že se dožijeme změny. Ano, děkuji eh, paní zpravodajce, paní Tajn, paní komisa a ještě paní zpravodajka dostala slovo. Ano, já eh, jsem se k tomuto tématu už několikrát vyjádřovala a dívám se na to trošku jinak než paní zpravodajka. Já vím, že tady si tím nepřidám na oblíbenosti ani u kolegů, ani u zaměstnanců, ale musí to být řečeno. Momentálně se všude škrtá eh, v ekonomické sféře, ale také ve veřejné správě členských zemí. My jsme tady nedávno tady měli podnět eh, pomoci, eh, pomoci tedy Řecku pomocí třeba tím, že eh, řecký, řecí úředníci z eh, Bruselu bude, eh, budou pomáhat doma, ale prostě to skrchovalo na tom, že lidé vykonávací stejnou práci v Bruselu vydělávali mnohem více než v Řecku na místě. No a to byl vlastně ten důvod, proč to de facto zkrachovalo, proč jsme od toho Eh, upustili. A v podstatě je to tak i v Berlíně, že dva lidé, kteří vykonali stejnou práci, mají velmi odlišné platy. Eh, ty eh, peníze, o kterých hovoříte, tak to jsou peníze, které musí opravdu v potu tváře vydělávat lidé, mm, kteří jsou třeba na volné noze nebo podnikají nebo tak podobně. A tedy asi Eh, si na to musí na ty peníze tedy vynášet mnohem více času. Lidé samozřejmě chtějí, abychom spořili a my v tomto parlamentu každopádně nespoříme dostatečně. A z hlediska občanů, a ty já tady zastupuji, není možné, aby u těch eh, drobných úspor, eh, tak jak to navrhuje komise, hovořit o, jaksi o drobných tak eh, jednak eh, tak to prostě dělá i každý, kdo má vlastní firmu a eh, za druhé to opravdu nejsou úplně drobné. Když se, si uvědomujeme, když tady hovoříme o stovkách eur jako o maličkostech, tak já si vzpomínám, že na prvním zasedání AFKO tam, to, tam se jednalo o, nějak, o, o nějakých 100 000 euro, a o které nevěděli jsme tedy, eh, které chceme využít a kolegové říkají, proč bychom to škrtali, my najdeme nějaký způsob, jak tyto peníze eh, využít a myslím, že je zbytečné, abychom se tady bavili o nějakých 100 tisíc eurech. No, zkuste toto říct eh, u mě doma, doma ve městě a Eh, eh, říct se občanům, že prostě nebudete tady o směšných částkách, jako je 100 tisíc eur a to já jsem, eh, prosím, z regionu, kde ty platy jsou nejnižší v celé země. Já mám tady ještě mm, tedy k otázce k té no, nové, nové kategorie TSC. Já si myslím, že když je tady někdo, kdo e, vyměňuje, já nevím, tonery v tiskárnách, e, tak e, to prostě může být místní člověk. Tady prostě není třeba povolávat někoho z Berlína, někoho, který musí být mnohojazyčný a tak dále. To konec konců u mezinárodních organizací taky takhle není. Prostě, prostě tady to, že jsme v Belgii, tak z toho má eh, Belgi, Belgie prospěch v tom, že tady zaměstnáváme mnoho Belgičanů. No a jestliže eh, to dělají ženy, no tak to jsou prostě to je tím, že jsou to ženy, které nejsou kvalifikované, ale to není náš problém, to je problém belgického státu, že prostě tady má tolik nekvalifikovaných žen. A já jsem navíc přesvědčená o tom, že 100% eh, z nich eh, je v daných, takže v podstatě nemusí z toho eh, žít jako samostatně, ale je to druhý druhý příjem do rodiny a myslím si, že je naprosto nesmysl, abychom jim zabráňovali v tom, aby získávali takovéto práce a aby tom dělal někdo, prostě, kde je překvalifikovaný a přeplacený. Prostě skutečně je to práce pro místní lidi. No a jestli prostě jsou to e, ženy, které prostě ve 20 měly druhé nebo já nevím kolikáté dítě a neměly, e, prostě nedostali se jim vzdělání, no tak prostě tak to je. A mm, to bychom měli respektovat jako realitu. Ano, děkuji. Nyní prosím zástupce komise. Mm, děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že zpráva, která je dnes eh, předkládána, eh, ponechává tedy ten omezený objem eh, změn, nespochybňuje některé podstatné body a přitom myslíme především na posílení onoho propojení mezi odměnou a odpovědností. To komise navrhuje, aby také asistenti měli lepší právní rámec. Eh, komise navrhuje také nový postup kariéry pro eh, osoby eh, na úrovni sekretariátu. Tam možná jsme na určité hranici přijímání nebo přijetí akceptance ze strany zpravodajky. Eh, víme také, že eh, úsporná opatření, eh, jako například navýšení pracovní doby nebo prodloužení dnů eh, práce eh, jsou otázky, které mohou být eh, měněny, ale je to také spojeno s otázkou postižených osob. Zde ta navržená řešení jsou pozitivní. Ohledně pozměňovacích návrhů, které mají rozpočtový dopad, které možná budou poněkud obtížněji projednávané, tak bychom je měli rozdělit rozdělit. Eh, za prvé jsou to eh, dopady rozpočtové okamžité a tam mám na mysli ony otázky eh, platových tříd STSC, pozměňovací návrhy 11 a 8 tam na jedné straně eh, je ten stupeň ASTSC 1 eh, poněkud eh, vyšší, je tam určité navýšení 8,5, potom je zde otázka navýšení platu o 13 na konci kariéry v pozměňovacím návrhu 11, potom pozměňovací návrh 8, zde by mělo být možné Eh, přijímat eh, osoby do skupiny S1 až 3 E, a takováto změna a kombinace těchto změn e, by vedla ke dvěma e, dopadům. A sice je možné také navýšit objem rekrutovaných osob o 38 když navrhujeme začátek kariéry od té výše, tak potom v té skupině by to bylo 3300, tak to je navýšení o 38 Druhý bod, eh, který bych chtěl zdůraznit, eh, se týká nové možnosti eh, získávat osoby od 3 dsc 3 což je vyšší třída než dnes AST2, to je tedy nižší než ona třída, ve které získáváme pracovníky dnes. Ještě bych chtěl eh, ukončit tyto pozměňovací návrhy. Eh, my se domníváme tedy po rychlém eh, zhlédnutí, že by šlo asi o určitou ztrátu 47 milionů euro a Eh, to je jistě eh, velká částka ve srovnání s tím, co bylo původně eh, navrženo. Musíme se podívat však na celý navrhovaný balíček, tak jak je nyní diskutována. Ohledně kariéry AST, zde jsme zaznamenali pozměňovací návrh 13, kde jsou nová přechodná ustanovení, takže osoba osoby, které pracují dnes na úrovni sekretariátu, by mohly jít eh, i do třídy eh, nejenom 7, ale také 9, eh, což je věc, kterou jsme zatím nedokázali vyčíslit a bylo by možné tedy, že tento personál by měl mít asi o 25 vyšší odměnu, což se pak promítne také v důchodech. Další důležité opatření, to se týká pozměňovacího návrhu 7. Zde se hovoří o eh, finančních eh, perspektivách a výročním rozpočtu. Komise se snažila zde nalézt eh, určité propojení mezi všemi prvky a na jedné straně jde tedy o snížení počtu personálu. To je skutečně centrální záležitost pro budoucí úspory a dále jsme se snažili také co nejjemněji eh, vše vyčíslit, eh, tedy vše, co je ve víceletých eh, výhledech. To je samozřejmě zcela jiná debata, která nás ještě očekává, ale zde se odkazujeme také na článek 312. Je Jedná se nejenom o e, jednotlivé rozpočty, ale také e, o e, víceletý finanční rámec a interinstitucionální dehodu, která rovněž hovoří o snížení celkového počtu personálu. Ještě poslední poznámku bez rozpočtového dopadu zatím to je otázka pružné pracovní doby. V návrhu komise jsme hovořili, že vedoucí oddělení a výšší funkce by eh, neměly být eh, zahrnuty do eh, té pružní pracovní doby, ale bez toho, aby neměli vůbec žádnou možnost tu pracovní domu nějak vyrovnávat. Jde tedy o to, aby Eh, v celé hierarchii bylo možné eh, řídit personální otázky. Komise přitom nevyloučila eh, tuto možnost vlastně určité kompenzace ve smyslu jednoho nebo dvou volných dnů. Jde tedy o stupně nad AD9 a AST 9. Myslím si tedy, že pozměňovací návrhy, které byly předloženy eh, pro některé v té třídě AST budou mít rozpočtové dopady. Je nutné však se podívat na celek eh, dohromady. Dále eh, jde také o propojení mezi eh, statutem zaměstnanců a úředníků a tedy návrhy rozpočtu jako takové. Děkuji srdečně. A ještě než eh, dám zase slovo zpravodajce, eh, tak bych chtěl upozornit, že další body již nezvládneme, eh, tedy ty body, které byly na dopoledním programu, můžeme to tedy odsunout na jindy. Eh, ale musíme změnit lhůty na předkládání eh, pozměňovacích eh, návrhů. Bohužel ten časový průběh dnes dopoledne byl jiný. Tlumočníci nám dali ještě sedm minut. Paní Berend má tedy šest minut ke své dispozici. Děkuji, já doufám, že to Eh, zkusím eh, vyřešit během 6 minut, určitě to zajímá i tlumočníky, říká paní Rod Parent. Já zcela souhlasím s tím, že úspory v členských státech musí být reflektovány také na evropské úrovni. Je zajímavé, že zejména ty členské státy, které křičí nejhlasitěji, jako například Německo, to je určitě také zajímavé pro paní Tain, tak eh, spolková vláda, ve které byla i paní Tajn, od roku 2011 do roku 2012 navýšila platy zaměstnanců 1,3 a v roce 2012 se počítá s navýšením o 2,4 dohromady tedy 3,7 prostřednictvím 13. platu. 3,7 to není vůbec špatné. Zároveň ovšem Německo a jiné členské státy Eh, říkají, že dojde k navýšení o 1,7%. Jenom bychom měli představu. Francie za rok 2011 a 2012 navýšila platy státních zaměstnanců o 2%, Belgie o 3,6%, Nizozemsko o 2%, eh, Velká Británie asi o 2% a tak dále a tak dále. Určitě jsme v období e, úspor, ale musíme také zůstat nohama na zemi. Neměli bychom asi e, říkat něco jiného a dělat něco jiného. E, ještě k tomu, co říkal pan Gargány, který tady bohužel už není. Evropská komise ve svém textu také počítá s tím, že se toto bude vztahovat na agentury. Pan Gargány se na to určitě ještě podívá, určitě mu to bude to potom stačit. Pan Valdesáre? Zde zazněla opravdu celá řada důležitých připomínek a já jsem za ně vděčný. Ano, má pravdu v tom, že struktura eh, kariérního řádu se zavedením nové kategorie SC může být eh, dodatečným plus. Říká také, že eh, zeměpisná rovnováha může být dosažena jinými způsoby. Já bych mu chtěla poděkovat za to, že u pozměňovacího návrhu 8 zvažuje právě jednotlivé možnosti kategorií eh, na rozdíl od komise. Je to právě ta kategorie SC1 až SC3. To je možnost, kde může být eh, zaměstnání. To samé platí ale pro také kategorii AST a AD. Kdyby to uh, mohl pan eh, kolega naformulovat, tak to by bylo určitě velmi dobré. Myslím si, že by bylo dobré, abychom jednotlivé úrovně pro eh, vstupní zaměstnávání lépe k, opatřili patřičnými kritérii. Paní Lichtenberger, moc krát děkuji za připomínku k kategoriím SC, k prodloužené pracovní době a k osobám s postižením. Musíme rozlišovat mezi těmi, kteří si vezmou dovolenou z osobních důvodů a jdou pracovat do soukromé sféry a, tak, a těmi, kteří opravdu odcházejí z eh, institucí a jdou například do důchodu nebo dobrovolně odejdou z instituce a začínají pracovat jinde. V článku 16 je proto naprosto jednoznačné, eh, jednoznačná formulace, podívejte se na to, možná to nepůjde na to, co říkáte vztáhnout, ale rozhodně bychom to měli vzít v potaz. To se týká zejména takových těch případů, kdy se opravdu zaměstnanci podávají dveře mezi soukromou sférou a veřejnou sférou. Musíme si uvědomit, že opravdu se musíme dívat na tyto ustanovení v, celko, v celkovém eh, dopadu. Pokud jde o úroveň solidarity a u AST1 to bude 1% a AD16 to bude 12%, možná jo, já nevím, ale eh, určitě radě eh, nedám nic zadarmo. Protože když jim něco dáme, tak oni řeknou děkujeme a ještě si k tomu něco přisadí. Počkám tedy, až jak bude ten návrh vypadat. Ještě eh, změny, které se týkají té kategorie SC, mluvíme řádově o 20 milionů euro nebo o 15 milionů euro. Kolik je to promile eh, rozpočtu Evropské unie? Já nevím a nyní to ještě eh, natahujeme až do roku 2012, možná ještě 2020 nebo ještě dál, kdy vůbec nevíme, jak se to bude vyvíjet. Proto říkám, tím, že změníme kategorii SC, dojde k částečnému navýšení, ale stále ještě existuje možnost eh, najímat práce, eh, pracovníky v kategoriích SC1 až SC3. Je patrné, že komise se k tomu netvá, nestaví, nestaví tak optimisticky jako já. Kolegyně, kolegové, já ovšem jsem optimistická v tom, že se nám podaří dosáhnout kompromisu. A to nejen zde ve výboru, ale také v poradních výborech a také, že se shodneme s radou. Konec konců je to pro naše kolegyně a kolegy my chceme pouze pro naše eh, zaměstnance to, aby měli podobné pravidla zaměstnání jako každý jiný diplomat, který pracuje v Bruselu, nebo každý jiný zaměstnanec mezinárodních institucí. Děkuji. Děkuji, pan předseda, také děkuji tlumočníkům. Děkuji, pan předseda, děkuji také tlumočníkům a před eh, sálem máme ještě drobné občerstvení.